Vážení kolegové, takže máme první schůzi od vánočních svátků. Byť jsme měli uh, již určitou práci, já vám uh, přeji všem šťastný nový rok, zejména eh, produktivní. V roce 2015 je to Evropský rok rozvoje Měli jsme již eh, v Rize před deseti lety velmi zajímavou konferenci, ale určitě se o tom dozvíme více od lotyšského předsednictví a máme to na programu také eh, na zítřejší eh, den. V letošním roce budeme rozhodovat o důležitých věcech v oblasti rozvojové politiky, financování. Máme tady Erika Solheima, velmi důležitého hosta kterého jsem potkala v Rize a e, podělí se s námi o velmi zajímavé e, otázky týkající se zdroje zdrojů financování. Ale napřed k prvnímu bodu našeho pořadu jednání. První bod je schválení pořadu jednání. Takže má někdo komentáře k pořadu jednání? Nikoli, takže je to schváleno. Bod číslo dvě schválení zápisu ze schůzí konaných eh, v minulosti. Jedná se o 10. až 11. listopadu, 17. listopadu a 8. prosince. Tyto podklady jsou ve vašich složkách. Pokud máte nějaké připomínky, tak prosím informujte sekretariát před ukončením schůze. Pokud nemáte připomínky, tak budou tyto zápisy považovány za schváleny. Také bod číslo 3, tam máte zápis eh, ze zasedání koordinátorů z 11. a 10. prosince. Pokud máte připomínky, prosím dejte vědět eh, sekretariátu před ukončením schůze, jinak to bude považováno za schváleno. Já nemám žádná sdělení k bodu 4, ale eh, hned v rámci bodu 5 udělím slovo komise. Je to Peter Craig McQuay s dotazem, zdali komise pro nás nemá nějaká sdělení. Děkuji vám, paní předsedkyně. Ano, chtěl bych řek, říci něco o pracovním programu komise. Jak víte, komise schválila nedávno svůj pracovní program. Minulý týden o tom parlament debatoval. Pokud jde o eh, naši pracovní oblast, máme tam jedno velké téma, eh, které patří do oficiálního programu Komise. Pokud jde o zbytek pracovního programu, a e, body, které budeme schvalovat a které nejsou součástí oficiálního programu komise, tak k, něm, k ním bychom se mohli vrátit na e, příštích zasedáních v příštích měsících. Ale hlavní téma e, pracovního programu komise v rezortu rozvoje je globální partnerství pro vymícení chudoby a udržitelný rozvoj po roce 2015, jak víte, generální tajemník OSN k této věci koncem roku vydal eh, prohlášení a bude to také eh, na programu eh, zářijového samitu OSN. Jedná se o rozvoj, o udržitelný rozvoj a jeho cíle. My Máme před sebou velmi intenzivní jednání, pokud jde o eh, rámec po roce 2015, jeho financování, stejně tak jako další vazby na globální procesy, například eh, klimatické změny. Pokud jde o konferenci v červenci v Addisu Abebě financování rozvoje, tak tam je na pořadu jednání globální partnerství a eh, implementace. Evropský parlament schválil usnesení v listopadu loňského roku o Evropském roce globálního rozvoje po roce 2015. Tam je Evropa vyzvána, aby sehrávala aktivní roli, aby zaujala také jednotnou silnou pozici v nadcházejících mezivládních jednáních po schválení závěru rady eh, v září eh, byla komise právě vyzvána zaujmout tuto pevnou pozici v globálním partnerství. Komise k tomu vydá zanedlouho sdělení, tam vytyčíme naše cíle globálního partnerství a eh, roli komise při implementaci cílu udržitelného rozvoje po roce 2015. Tam bude zdůrazněna také potřeba pro eh, vytváření politického prostředí na národní mezinárodní úrovni, která je příznivá pro rozvoj, podpora obchodu, eh, vědy, technologie, eh, migrace, mobilizace státního i soukromého sektoru, veřejné soukromé financování. Toto sdělení bude řešit také otázku efektivní rozvojové pomoci, eh, včetně cílů Evropské unie a eh, také uvedeme, co očekáváme od jiných. Také tam budou zahnuty klíčové komponenty monitorování tohoto rámce a sdělení eh, také uvede, jak Evropská unie může přispět ke globálnímu úsilí v tomto směru. Doufáme, že toto nové sdělení schválíme zanedlouho a tím eh, položíme nebo přispějeme eh, k položení základu společné pozice Evropské unie ještě před konferencí v Addis Abebě. A samozřejmě předložíme o tom informaci parlamentu, jakmile bude tato pozice schválena. A jak jsem již uvedl, v jiných ohledech je pracovní program komise strukturován v souladu s deseti politickými prioritami předsedy komise. Budeme určitě přispívat i k jiným politickým prioritám uvedeným v sdělení energetika migrace a také eh, přijmeme další opatření, která nejsou sice oficiálně uvedena na pracovním programu komise ale budou eh, předloženy ostatním institucím později. Děkuji vám chtěla bych vědět, zdali to bude leden, únor. Je to sdělení, které velice, velice očekáváme. Je tady nějaký konkrétnější, eh, nějaká konkrétnější údaj? To bude někdy v polovině února. To sdělení bude eh, přijato někdy v polovině února. Eh, pan Gele se chce zeptat. Ano, děkuji paní předsedkyně. Chtěl bych se zeptat komise, zdali v tomto roce eh, se chystá eh, nám předložit nějaké nové návrhy ohledně Sierry Leone, Gineje a Liberie. Eh, jsou to tři země, které nesmírně trpí pandemii eboli a tam už je to 10 oproti očekávání 10% eh, dolů ohledně růstu očekávaného v těchto zemích, takže to nemůžeme nechat bez reakce. Eh, chtěl bych vědět, zdali se komise k něčemu chystá a pokud ano, kdy můžeme očekávat nějaká konkrétní, nějaké konkrétní návrhy z Evropské komise. Děkuji. E, obávám se, že na tuto otázku odpověď nemám. Požádám kolegy, aby e, mi k tomu něco poskytli a ještě se k vám vrátím. Předsedkyně, děkuji. Pokud není žádná další otázka ke komisi, tak máme před sebou bod 6. Slyšeli jsme, že se komise chystá na jednání ohledně financování rozpočtu v rámci e, rámce 2015 a proto jsem velice ráda, že tady mohu eh, dnes přivítat předsedu Erika Solheima, předsedu výboru OECD pro rozvojovou pomoc. Měla jsem to potěšení, že jsem se s panem Solheimem už viděla v Rize a on těm, kteří tam byli, eh, což byli především ministři pro rozvoj a vysocí eh, úředníci komise, představy OECD ohledně rozvojové pomoci a jejího financování. Takže my samozřejmě e, se tomuto tématu v našem e, výboru velice, e, velice věnujeme, budeme připravovat reakci na sdělení komise, které se chystá a proto, pane Solheime, jsme velice plně očekávání co nám řeknete, jak se výbor OECD a celé OECD chystá na tento rok a jaké, jaký bude jeho příspěvek. Máte slovo. Děkuji. Já jsem skutečně hrozně rád, že tady jsem. Vidím tady eh, paní Hartelu z Finska a další přátele, které znám. Je to opravdu eh, výborné. Eh, takže Prosím, eh, teďko pana kolegu musíte podpořit, to je zcela mimo zápis, ale je to o to důležitější eh, v eh, Sri Lance, protože tam je velká snaha znovu postavit zemi na nohy a nepochybně se bude i Sri Lanka a její nová vláda snažit spojit s tamilskou menšinou a věci řešit. Musí být často zváni do Bruselu, aby se podařilo navázat znovu znovu ty vztahy v oblasti cestovního rochu, e, ekonomiky a tak dále. Takže prosím, e, buďte e, plni dobré vůle, pomožte Sri Lance, využijte tuto příležitost. To jsem neměl v zadání, ale o to výrazněji to říkám. Toto je Evropský rok pro rozvoj. Je to skutečně rok pro rozvoj s velkým R. Jde o to e, se chytnout těch zásadních bodů, e, což je pařížská konference e, o klimatických změnách a ty hlavní kroky, které máme realizovat, to znamená tu konferenci a to zase nám vytýčí postup do dalších letých. A <clears throat> ještě než, se pustíme do podrobností, tak si prosím Eh, přiznejme, že jsme neuvěřitelně úspěšní v otázce rozvoje. Když se podíváme v televizi eh, na eh, zprávy z Ukrajiny, z Afriky a tak dále, tak si všichni myslejí, že se celý svět řítí špatným směrem, ale prosím vás, v oblasti rozvoje je to obrovský úspěch. V posledních deseti letech se nám podařilo například snížit o polovinu celkové chudobu v země, v, na světě e, snížit o polovinu, rovněž Eh, rovněž eh, úmrtnost dětí. Eh, země je prostě mnohem lepším místem k životu, mnohem více lidí má k dispozici vzdělání, zdravotnictví a tak dále. Je to prostě nejlepší situace, která tady kdy byla za dobu vývoje života na této zemi. Ale samozřejmě musíme ještě zrychlit tento trend. A my to dokážeme, protože v zásadě opravdu víme, co rozvoj přináší a jaké jsou nedostatky v této oblasti. Je to opravdu odlišná situace od 70. nebo 60. let minulého století, kdy to teprve všechno začínalo, kdy se rozvíjely vlastně pouze Evropa a Spojené státy. Teď mluvíme o rozvoji v všech kontinentech. A ještě dřív, než se dostanu k tomu zásadnímu aspektu financování, tak chci zdůraznit jednu věc číslo jedna nejdůležitější eh, v oblasti rozvoje je nefinancovat, ale zajistit, aby ty politiky, ty koncepce byly správné. To je největší eh, eh, zdroj úspěchu. To, co se stalo po roce 1989 v Číně, tam prostě došlo ke změně Eh, v vedení eh, Gang 4 byl nahrazen úplně jinými politiky a kdyby to eh, mu nedošlo, tak jakákoliv pomoc či cokoliv by nebylo k ničemu. Takže je třeba například navštívit korejský poloostrov, ten bod mezi severní a jižní Koreou, 390krát jsou E, Jižní Koreané bohatší než Severní Koreané. Je to neuvěřitelný úspěch, ke kterému e, na jihu e, korejského poloostrova došlo na severu máte krajinu, která vypadá jako v Evropě před 200-300 lety, před, s výjimkou několika málo lidí, je tam naprostá chudoba. V čem je ten rozdíl? Není v historii, není, není v náboženství, dokonce i základní suroviny jsou ve větším množstvím eh, přítomny na severu poloostrova, ale je to prostě tak, že Jižní Korea eh, má lepší, mnohem lepší eh, politické rozhodování samozřejmě, že Jižní Korea dostala obrovskou pomoc ze západu, ale dokázala ji využít protože v zásadě tam prostě byly ty správ, byla ta správná politická rozhodnutí. Já bych mohl uvést ještě mnohem víc takovýchto případů, ale to není to hlavní téma, takže se vrhnu Eh, na ty finance. Ale zase, finance pomohou ve skutečném slova smyslu pouze tehdy a jen tehdy, když ty základní politická rozhodnutí jsou v pořádku. Tak potom to pomůže, to určitě ano. A mám tady obrovské množství úspěšných eh, eh, případů za posledních des, desítky let od Číny přes Indonésie až Buchvíkam v posledním několika několika letech eh, Indonésie strojnásobila svůj hrubý národní důchod. A teď tedy ty finance. Jsou tady tři hlavní zdroje finančních prostředků a my se musíme soustředit na ně všechny. Je to pomoc, je to da, jsou to daně a je to soukromé investování. A nemyslíte, nemyslete si, že eh, ty lidé, eh, kteří to dělají eh, a říkají, že v tom je rozpor, mají pravdu. Vůbec ne, žádný rozpor v tom není. My potřebujeme víc a lepšího soukromého financování, lepší vybírání daní a lepší zahraniční pomoc. Toto všechno jsou tři zdroje, které se slučují. Začnu s tou pomocí. Ale zase, ta rozvojová komunita ve světě hovoří jazykem, který je trochu zastaralý, e, trochu otázkou minulosti, jako kdyby ten, ta rozvojová pomoc byla tím nejvýznamnějším nástrojem, e, že se to prostě posouvá z Japonska, Spojených států a Evropy směrem k těm rozvojovým zemím a to, že je to hlavní. Důležité to je, ale není to to hlavní. V OECD se snažíme e, vlastně právě tu pomoc rozvojovou eh, nějakým způsobem rozvinout, aby odpovídala současným potřebám. Chceme, aby byla cílenější k těm nejméně rozvinutým zemím, protože ty nemají tolik dalších možností. Oni nemohou, eh, dejme tomu, eh, se účastnit toho, co se odehrává na kapitálových trzích a tam z toho těžit, jako třeba Brazílie či Čína. Ale takový Nepál nebo Haiti, ty závisí hodně na té rozvojové pomoci pomoci, my musíme lépe zacílit. A ty různé nástroje musí být lépe upraveny k současným potřebám. E, systém půjček, systém grantů, e, ty nejsou dostatečně uznávány jako užitečné nástroje pro rozvoj, ale u e, toho, u těch eh, půjček eh, jsme si uvědomili, že prostě ta stránka grantová bude vnímána jako rozvojová pomoc, abychom eh, dali jasně najevo, že i ty půjčky mohou být efektivními nástroji rozvoje. Chceme také lépe využívat rozvojovou pomoc, aby byla i nápomocná soukromému investování a chceme vytvořit nový nástroj či novou koncepci, která se jmenuje totální eh, oficiální rozvojový eh, typ podpory, Total Efficient eh, Development Support. Byla by to taková širší koncepce, do které by byly zahrnuty ty různé finanční toky pro rozvoj a ne pouhá pomoc. Takže toto je náš úmysl. A abych s vámi hovořil přímo, Naprosto určitě je tady absolutní nutnost, eh, běžná podmínka úspěchu a to je, aby evropské národy se zase znovu eh, zavázaly k tomu cílu v bodu, eh, bodu 7 prostě pokud ne, tak to nebude dobré. Já bych prostě nemohl hovořit o soukromém investování a tak dále, o daních a podobně je třeba se znovu zavázat k bodu 7, to znamená více rozvojové pomoci, ale ta cílová, ta pomoc musí být eh, lépe zacílená a využívána eh, chytřeji. Jsou tady některé skvělé příklady eh, například za doby Margaret Thatcherové Eh, to nebylo možné, ale za Davida eh, Camerona se zvýšila eh, tato pomoc na 2,7 v době obrovských úsporných opatření. Další země jsou v tomto směru také Eh, úspěšné, eh, ale pak jsou tady země, kde je menší eh, objem úsporných opatření a přitom tyto země neposkytují takovou pomoc, jaké by mohly, takže k tomu je třeba se zavázat a myslet na to. Turecko je další příklad. Turecko už je nad průměrem OECD, rovněž nad průměrem Evropské unie. Je to středně příjmová země, která vy využí, poskytuje větší rozvojovou pomoc na hlavu než řada evropských zemí. Takže Erdogan a Cameron jsou v tomto směru na stejné ro, lodi, protože vnímají e, rozvojovou pomoc jako ukázku solidarity s těmi lidmi, ale zároveň jak Cameron, tak Erdogan vnímají E, také e, rozvojovou pomoc jako nástroj osvětové e, rozvojové politiky. Chtějí bojovat s klimatickými změnami, chtějí snížit nezákonné přistěhovalectví, Eh, chtějí zastavit eh, války, terorismus, eh, všechno tohle, to je prostě něco, kde ta rozvojová pomoc představuje obrovsky užitečný nástroj. Bez peněz to prostě nejde. Takže závěrem chci říct, že Evropská unie se znovu musí zavázat k bodu 7. Musíte to učinit rychle a zároveň také potřebujeme diskutovat o tom, jak můžeme modernizovat tu rozvojovou pomoc a využívat ji chytřeji. Dalším nástrojem pro rozvoj je eh, otázka daní mobilizace domácího, eh, domácího eh, příjmu. Eh, prostě američané to říkají takhle, chodí kolem toho, ale jedná se prostě o daně. To znamená lepší vybírání daní, větší příjmy z daní. Kdyby se podařilo zvýšit o 1% výběr daní, tak by se obrovsky změnila situace v rozvojové pomoci. To by skutečně byla neuvěřitelná pomoc. Je to obrovský objem finančních prostředků, které bychom měli k dispozici a rovněž budeme muset eh, snížit ty nezákonné toky kapitálu, které eh, se ehm, dostávají z těch rozvojových zemí ven a musíme zastavit ty perverzní dotace. Pokud chcete příklad, eh, tak prezident Jukové z Indonésie v druhý den své funkce Eh, zjistil, že švédský, lucemburský a norský tok rozvojové eh, pomoci představoval uh, eh, $12-13 billion US dollars available for cash disbursement, uh, health Eh, byl k dispozici tím, že eh, prezident zastavil subvence pohoných hmot. To byl pro nás velmi výrazný signál v OECD a rovněž eh, v, pro lidi ve Světové bance a v dalších těchto instancích. Takže to bylo poměrně významné. Musíme opravdu vnímat daně jako velice důležitý generátor eh, rozvojové, eh, rozvojových financí eh, a všechny další jsou vedle toho zcela minimální. Když se podíváme na údaje ohledně vzdělávání, tak Evropané hovoří jako kdyby hlavní ty státy, které generují rozvojovou pomoc do vzdělávání, jsou my, jsou naše ale e, přitom jsou to e, národní transfery e, peněz. Téměř 99% platí daňoví poplatníci těch, dotační, těch konkrétních zemí. Brazilci platí za vzdělávání ve své země, Číňané v Číně, ale i třeba na pobřeží Slonoviny jsou to místní daňoví poplatníci, kteří platí vzdělávání ve své zemi. Takže snižovat ty nezákonné, eh, nezákonné eh, úniky peněz, eh, důsledné vymáhání daní, iniciativy na pomoc rozvojových zemí, tak aby se jim dařila lépe daňová politika. To je klíčové. Takže to byl druhý zdroj a třetím je soukromé investování. Ten je velmi často větším zdrojem než rozvojová pomoc. Pokud se díváme na globální údaje, tak je to tak obrovské obrovské, že se na to vlastně ani e, nemůžeme těžně, e, přesně zacílit, ale globální investování v roce 2015 bude zhruba ve výši 3 trilionů amerických e, dolarů, to znamená 20 20 tisíc miliard amerických dolarů. Pokud srovnáme těchto 20 tisíc miliard s těmi 150 miliardami rozvojové pomoci, tak vidíme ten obrovský e, rozdíl. Takže rozvojová pomoc je také e, zapotřebí, aby se to velké e, vydávání peněz z soukromého sektoru realizovalo v těch oblastech, které jsou takzvaně správné, v zelené ekonomice, v udržitelné ekonomice. Tím větší úspěch to bude mít a i menší změny v této oblasti budou mít větší dopad, než kdybychom eh, ty peníze vydávali jiným způsobem. Eh, takže je třeba pracovat na těch nástrojích, na zacílování té rozvojové pomoci, je třeba eh, také soukromí, soukromé financování doplňovat dalšími zdroji, ty nejrizikovější faktory z toho odstraňovat. Uvedu příklad řada afrických zemí, zemí e, například investorům nabídla daňové prázdniny. Naše zkušenost je taková, že tohle ty firmy nepotřebují ty velké firmy prostě říkají, tohle nás nezajímá, to nepotřebujeme. My potřebujeme právní rámec, tak abychom mohli své investice opravdu bezpečně realizovat. E, takže pokud, dejme tomu, NERČ je dnes prezidentem a souhlasí s tím, e, jak, dejme tomu, nějaká investice bude realizována a já budu prezidentem další rok, tak to nemohu hned změnit. Je třeba, aby dlouhodobě tady byl určitý jasný e, a důvěryhodný rámec. A my můžeme rozvojovým zemím také pomoci, aby se tyhle věci naučili a aby je nastavili správně. A závěrem se pokoušíme e, o něco velice nového, e, o nový způsob myšlení v letošním roce. E, my v tomto již pracujeme řadu, řadu let, většina z nás ale teď jde o to sloučit téma, přiblížit k sobě životní prostředí a rozvoj. Někteří si myslí, že to tak děláme, ale jsme od toho velice, velice daleko. Jsou tady vlastně dvě takové velké skupiny, eh, ta pro životní prostředí a druhá pro rozvoj a moc se spolu nebaví. Ale je třeba si uvědomit, že to je jeden cíl, že jsou velmi integrované a že eh, je třeba je opravdu důsledně přiblížit. To je obrovsky důležité Zároveň také potřebujeme, eh, abychom se eh, podívali na tu otázku výdajů. 10 miliard dolarů eh, v Koreji na ozelenění ekonomiky, to je dobré, ale celý ten rozvojový balík peněz musí myslet na udržitelný rozvoj a ekonomiku zároveň. E, musí to být integrováno od samého počátku. Zhruba asi 40 miliard z těch 150 miliard pomoci e, je teď věnováno e, či je vnímáno jako relevantní z hlediska klimatu ale plná integrace toho myšlení je prostě něco, co je opravdu zapotřebí, musí to být realizováno na národní, unijní a celosvětové úrovni, aby tehdy, když vydáváme e, peníze, jsme viděli, jak je můžeme vydávat simultánně na životní prostředí i rozvoj. Pak budeme mnohem efektivnější a budeme mnohem e, mít lepší výsledky. Takže závěrem jsou to tyto tři hlavní zdroje, pomoc, daně a soukromé investice. A všechny tři jsou zapotřebí, potřebujeme jich všech tří více a lepších, ale pak e, v závěru jde stejně vždycky o politickou vůli a politické rozhodování je třeba, aby tady byla prostě zmobilizováno ze strany hlavních aktérů ta substantivní politická vůle a e, v tom smyslu je e, zapotřebí, abyste e, s námi spolupracovali a zároveň, aby s námi spolupracovali s Evropskou unii i další, e, další dárcovské země a to by mohlo vést velice kladným výsledkům do budoucna. Děkuji. Thank you very much for that, um... Děkuji mnohokrát za eh, tento rozsáhlý nástin problémů, které musíme řešit. My také vypracujeme zvláštní zprávu o eh, daňových otázkách. Naše kolegyně eh, se tím zabývá a pan Pereira zase financováním podpory eh, v rámci přípravy na eh, konferenci v Addis Abebě a eh, summit. Je zajímavé, co jste řekl, že rozvoj a právě zelená politika by měly jít ruku v ruce. My jsme o tom také dlouze hovořili a dlouze jsme to obhajovali a snažíme mm, právě se nyní eh, snažíme pracovat s Evropskou komisí eh, v součinnosti. Paní Mogherini eh, je právě příslušná pro tyto jednotlivé fondy a snaží se z toho vytvořit jednu koherentní evropskou politiku. Mám tady celou řadu přihlášek do diskuse. Prvním je pan Pedro Silva Pereira, zpravodaj pro financování rozvoje. Děkuji vám mnohokrát a chci poděkovat našemu eh, hostu za velmi inspirující prezentaci a za velmi pozitivní pohled na eh, význam rozvojové politiky a rozvoj jako takového. Já zcela souhlasím s tou zásadní myšlenkou, že Evropská unie by co nejdříve měla stvrdit svůj závazek ohledně bodu 7, tedy 7 HDP, e, které mají být věnovány rozvoji, rozvojové politice, to je zcela zásadní. Jinak Evropská unie nemůže hrát vedoucí roli v tomto procesu, pokud tak neučiní takže k tomu by se měla zavázet, zavázat a stvrdit to, co nejdříve. Rád eh, bych ale slyšel váš názor na globální dohodu, kterou můžeme očekávat o financování rozvoje na těch nadcházejících eh, mezinárodních konferencích, zejména v Addis Abebě, protože Evropská unie je již nyní hlavním dárcem oficiální pomoci. Co můžeme očekávat od jiných globálních partnerů a jaká jsou očekávání OECD, pokud je o globální dohodu o budoucnosti financování rozvoje po e, roce 2015. Druhá otázka se týká daní. Totiž zda máte nějakou konkrétní e, myšlenku ohledně využití financí z daní a vytvoření nějakého propojení mezi finanční daní a nebo daní z finančních transakcí a rozvojové pomoci. Měla by se k tomu Evropská unie nějak postavit. A poslední otázka souvisí se soukromými investicemi. Zmínil jste se o mezinárodním obchodu. Jak vidíte provázanost mezi mezinárodním obchodem a financováním rozvojové politiky. Jak víte, Evropská unie je nyní zapojena do celé řady velmi významných jednání o mezinárodním obchodu. Dohody o volném obchodu se rysují všude. Jak lze využít tohoto nástroje za účelem podpory rozvoje? Rád bych slyšel váš názor na tuto věc. A závěrem zcela obecka o kontrole oficiální pomoci protože jsme hovořili o e, sumě oficiální pomoci, ale mnozí lidé jsou zneklidněni tím, zda skutečně naše prostředky v konečném důsledku doputují na správné místo a um, usilují o správný cíl. Takže lze nějak zlepšit, dokonalit kontrolu využívání oficiální pomoci. Děkuji. Já navrhuji eh, takový ping-pong postup, to znamená, že pan Salheim odpoví hned eh, po každé otázce a pak si vysechneme další otázku. Já samozřejmě rád eh, zodpovím přímo, ale ten režim přenechávám zcela vám. Upřímně řečeno, pokud Evropská unie se nezaváže k bodu 7, pak eh, se stane kompletně eh, irrelevantní a ještě navíc bude za to potrestána. Eh, takže si myslím, že ve skutečnosti tady ani není jiná politická obce, obce takže lépe dříve než později, než plýtvat časem. Další partnery, určitě USA a další, ale nejdůležitějším novým vývojem je to, že tady jsou národy, které poskytují a také přijímají pomoc, například Turecko, Brazílie, Čína jsou určitě více poskytovateli, Indonésie také více přijímá, než poskytuje, ale mm, eh, fungují oběma směry. Eh, v příštích deseti letech určitě uvidíte více malých zemí, které pouze poskytují a malá skupina zemí pouze přijímá a pak velký počet různých zemí, Latinská Amerika, Asie a tak dále, které poskytují i přijímají e, pomoc. Myslím, že je to kompletně logické. Eh, Turecko profitovalo z transferu technologií z Německa, ale současně lépe poskytuje pomoc Somálsku, zatímco eh, umí lépe i riskovat než Německo. Možná je i e, myšlením blíže k těmto zemím a má také nedávnou zkušenost s rozvojem, vlastním rozvojem a tím je relevantnější. A e, to nalezneme e, další příklady. Takže v tom není rozpor. Mexiko například profituje z pomoci USA, ale současně je to lépe pomoci Guatemala nebo Haiti. Takže toto je nový svět, který se rysuje a můžeme očekávat, že více takovýchto zemí eh, eh, se projeví. Eh, Spojené arabské emiráty, což je s podívem, se stávají také velkým poskytovatelem finanční daně. Já jsem pro, Myslím, že je to věc, která v posledku bude rozhodnuta na mnohem vyšší politické úrovni, než je rozvojová komunita. Bylo to zahájeno původně jako generování peněz pro rozvoj, ale když došlo na implementaci, tak ministři financí eh, to vlastně přesměrovali do systému finančních daní. Francie vyčlenila malou část například na rozvoj Myslím, že je to dobrý nápad a prosím postupujte tímto směrem, pokud to budete považovat za užitečné. Obchod určitě je užitečný pro rozvoj, ale největším problémem pro nejméně rozvinuté země je to, že nemají přístup k trhům. Sice už velké obchodní bariéry neexistují, ale nemají tam co prodávat, co nabízet. Když se podívám po své zemi v Norsku, v supermarket, tak tam naleznu méně než 0,5% zboží z Afriky. Nikoli kvůli obchodním překážkám, ale protože oni nedokázali navázat na, tu, na ten hodnotový řetězec těží, v Africe dochází k nějaké výrobě, je tam sice těžba surovin, ale e, výroba je téměř nulová, produkce je téměř nulová a to se musí změnit a musí to být napojeno lépe na obchod. Mm, e, dobrou perspektivu e, mají čínské, turecké nebo jiné azijské podniky, které přesouvají své produkce do Afriky a vytvářejí tam systémy, eh, eh, díky nimž bude Afrika časem umět obchodovat. Senegal, Etiopia jsou takové pilotní země a také Ruanda. Eh, mohu o tom případně pohovořit více, budete-li mít zájem. A konečně, když jsem byl norským ministrem, tak tato otázka byla velmi častá Eriku, když se pohybujete v Africe, snažte se pomoci chudým, ale eh, jak vím, že moje peníze se ne, neskončí eh, v kapsách nějakého korupčního vládce. Ať už to dávám církvím nebo skrze daně, nechci, aby to skončilo v rukou korupčního politika. To je, myslím, to hlavní poselství evropských dárců. A když jim nedáme jasnou odpověď, tak selžeme. Byť je to nákladné, byť to může být někdy méně také efektivní, musíte nebo musíme vytvářet skutečně eh, vodotěsné systémy eh, boje proti korupci, eh, korupci rozvojové pomoci. Jinak to nezvládneme právě v oblasti této pomoci, rozvojové pomoci, musíme zabránit korupci co nejlépe. A navíc korupce je jednou z hlavních příčinou eh, přetrvávání chudoby v mnoha chudých zemích. Děkuji. Děkuji. Davosty je další. On byl naším eh, zpravodajem na ten, k tomu rámci 2015. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji také vám, pane Solheime, za všechny tyto informace. V podstatě odrážejí také názory parlamentu, které jsme eh, vyjádřili v našem usnesení v listopadu a já to všechno teď nebudu eh, probírat. Vy jste eh, z toho řadu věcí zmínil a ta otázka bodu 7, to je zcela zásadní a Eh, vy eh, eh, jste to říkal zde a my v parlamentu to vnímáme stejně. Otázka těch finančních toků a korupce, to je také v centru naší pozornosti. Ty objemy Eh, ilegálních finančních toků z rozvojových zemí eh, směrem ven jdou eh, vysoko nad rámec objemu oficiální pomoci těmto zemím. Takže to je něco, co musíme řešit. Také jsme to již diskutovali s komisařem Mimicou. On se také zavázal, že komise se v tomto směru bude více angažovat a e, mě by zajímalo, e, kdybyste měl ještě čas e, reagovat na to, jak bude možné bojovat proti těmto nezákonným finančním tokům. A pak ještě ty inkluzivní instituce. Proto tak zdůrazňujeme G16. A v tom závěrečném prohlášení v závěrečném e, komuniké výboru pro rozvojovou pomoc je také bod věnovaný této otázce. A teď můj dotaz. A v tom eh, komuniké se říká, že eh, se souhlasíme s tím, že budeme dále mapovat eh, možnost, jak bude podpora lépe reflektovat změnu systému. Tady bych byl rád, kdyby se to mohli ještě trochu rozvést. A pak druhá otázka, co si počít s těmi zeměmi, které dosahují růstu, to jistě ano, a e, také rozšiřují tu svou rozvojovou pomoc. Vy jste se zmínil třeba e, o Turecko, e, ale pak jdou vlastně zase zpět, co se týče inkluzivních institucí. Jak se v tomto směru vlastně angažovat, jak k tomu problému přistupovat, jak to měřit. Tak to je vše z mé strany. Děkuji. K té první otázce já si myslím, že není možno vůbec váhat, že tady jsou obrovské nelegální finanční toky, některé přímo perverzní, my je musíme skrotit eh, a žijeme ve světě, kde Eh, zdůrazňujeme v každém sektoru transparentnost. My a naši daňoví poplatníci eh, a naši voliči říkají, že, chcem, že chtějí vědět eh, všechno možné o našich soukromých životech, o našem zdravotním stavu a potom obrovské objemy, možná třetinu globální ekonomiky necháváme téci těmi nezákonnými kanály. Eh, aby eh, se vlastně třeba jenom eh, nezjistilo, kdo je skutečným vlastníkem. U nás v Norsku máme vlastně v mírové době v roce 90. letech tu největší katastrofu z lodí z Oslo do Kodaně a prostě 200 lidí zemřelo při tom obrovském požáru na lodi. Nicméně i 20 let později my zatím vůbec vůbec nevíme jistě, kdo je majitelem eh, té obrovské lodi, protože eh, tam eh, to bylo neuvěřitelně komplikované, nelze to rozklíčovat, končí to někde v kyberprostoru a my prostě nemůžeme zatím nikoho uvěznit za to, to Eh, neodpovědné chování. Jak tedy můžeme hovořit o nějakém odpovědném kapitalismu, když máme takovýto eh, příklad a tam samozřejmě eh, je to ještě mnohem perverznější v těch rozvojových zemích tři hlavní e, americké dobré společnosti Microsoft, e, Starbucks a Google, e, jak se zjistilo, neplatili daně v Velké Británii. A myslíte si, že platí daně v nějakém chudém Ekvádoru? Můžete si odpovědět sami. Takže my v OECD jsme začali s několika projekty, jak to, s tímto bojovat Eh, base Erosion and Profit Shifting je jedním z nich, eh, zajistit, aby daně eh, aby když platíte daně, došlo k nějaké přidané hodnotě, abyste prostě nemohli s těmi penězmi nakládat způsobem, který by zabraňoval, umožňoval vyhnout se placení daní. A samozřejmě tyto věci lépe fungují mezi rozvinutými zeměmi, mezi, dejme tomu, Německem a Francií. Horší je to třeba už mezi nějakou evropskou zemí a, dejme tomu, a Bissau, protože tam chybí i to institucionální zájmy zázemí. Takže my e, potřebujeme i pomáhat těm rozvojovým státům vytvořit jejich daňové systémy. A ta druhá otázka je patrně ještě obtížnější, každopádně velice politická. Můj názor je následující. Ty velké e, úspěšné příběhy v rozvojové pomoci e, vlastně nejsou nikdy e, v zemích jako v brutálních diktaturách, jako je Severní Korea, ale v autoritativních systémech ano. V Číně například a také e, Rwanda a další africké země, e, kde došlo k obrovským úspěchům v rozvojové pomoci ale pokud mě nebudete citovat, e, tak samozřejmě je velice jasné, že e, vlastně hlavní představitelé Rwandy e, se nechovají v rukavičkách vůči svým oponentům. E, takže tam třeba teď umírá velice málo dětí na ty základní choroby a je tam obrovský pokrok v oblasti zdraví, vzdělání ale není tam příliš mnoho prostoru e, pro vytváření nějakých opozičních politických stran třeba. Takže musíme se na tyto věci dívat obecně. E, e, všechny ty Eh, hlavní eh, úmluvy eh, vlastně zahrnují všechny, všechny ty oblasti sociální, ekonomické a další. Nejsou některé výraznější a důležitější než druhé. Není největším právem zorganizovat opoziční stranu, není největším právem mít, dejme tomu, Eh, možnost vytvářet eh, zdravotní zařízení či eh, školství. Je třeba mezi tím hledat ty optimální situace. Singapur je například asi optimální příklad Eh, jako kvality života, když odhledneme od toho, že tam je jeden člověk u moci od roku od 50. let, nebo jedna, jedna politická strana. Další otázky? Děkuji, Lindo. Děkuji panu eh, Solheimovi za jeho velice užitečnou prezentaci. Vy jste velmi jasně hovořil o významu nutnosti posílení daňového systému v rozvojových zemích. A my víme, že OECD zjistil, že eh, každý dolar na eh, kapacitu daňových institucí může vlastně vytvořit 1650 dolarů E, příjmu, ale jak to zajistit? Co chybí Evropské unii, aby e, posílila standardizovaný mezinárodní daňový systém? A moje druhá otázka, e, souhlasíte, že ten výka, vykazovací systém země od zemi by měl být také povinný pro nadnárodní firmy ve všech oblastech? Myslím si, že to je zcela zásadní. Eh, i z hlediska vyhýbání se placení daní. A další eh, důležitá věc, bychom lépe bojovali proti nezákonným finančním únikům, vy jste se o tom zmínil, eh, ta automatická výměna informací mezi daňovými orgány v tomto procesu, jak můžeme zajistit plnou účast a efektivní účast rozvojových zemí. Jsou tady určité problémy. Vy jste se zmínil, že často nemají instituce, které by mohly poskytovat tyto informace, ale osobně si nemyslím, že by to mohlo být eh, vnímáno jako zdůvodnění eh, toho, že se nezúčastní tohoto procesu. Děkuji. <coughs> poslední otázka je, myslím, zcela eh, stěžení, protože některé nástroje jsme přijali, například systémy Světové banky s cílem ehm, eh, získávat zpět kapitál ukradený rozvojovým zemím, to bylo v realitě účinnější mezi eh, rozvojovými a evropskými zeměmi. Například, když švédské daňové orgány žádají informace od švédských daňových orgánů o nějaké e, otázky, mají dobré e, profesionální systémy zprávy, nekorupční a absolutně profesionálně tyto informace poskytují ale ve vztahu k rozvojovým zemím, kde daňové eh, orgány eh, se skládají z pěti osob eh, s omezeným vzděláním, to je mnohem, mnohem obtížnější. Ale odpovědi neznamená, že by, se ne, že by nemělo docházet k výměně. Má docházet k výměně a musíme také pomoci rozvojovým zemím při vytváření jejich eh, eh, správních kompetencí, eh, zejména v oblasti výběru daní. To je oblast, kterou nezvládneme za den, ale je zapotřebí iniciativy například Austrálie i Norsko. Tady zahájili určité kampaně s cílem poskytovat pomoc v této oblasti. Je to zcela stěžejní, protože jak jste uvedla, ve výsledku pak generujete mnohem více finančních prostředků, než investujete. Nevím, zdali existuje nějaký oficiální postoj OECD, ale eh, můj oficiální nebo neoficiální názor je takový, že eh, naprosto musíme vědět, kolik podnik či společnost eh, na daních platí v konkrétní zemi. když eh, podnik působí v Africe, musíme přesně vědět, čím se zabývá v Angole, Tanzánii a tak dále. Není důvod, proč to nezveřejňovat. Je to nesmírně důležitá informace, která musí být eh, přístupná. Není důvod pro to tyto informace eh, ukrývat. Děkuji. Nož Deva je náš místopředseda, ale také zpravodajem. Děkuji, paní předsedkyně. E, děkuji Eriku za laskavá slova a podporu Sri Lance. Já vím, jak e, pilně tvrdě e, jste pracoval v uplynulých 20 letech, mm, aby došlo k nastolení míru v Sri Lance a kolik úsilí jste vynaložil osobně. A vaše pověst je známa v této zemi a byť eh, jste měl mnoho protivníků, ehm, stále ještě eh, je dokážete překonat. Já skutečně vás chválím za eh, veškerou odvedenou práci, zejména ve vztahu ke Sri Lance. Mám jeden dotaz. A ten se týká mimo zákonných aktivit našich rozvojových zemí. Já jsem zpracovával zprávu pro parlament. Poprvé parlament téměř jednomyslně schválil zprávu o um, uh, uh, právech uh, uh, nemovito, na, na nemovitosti. Jak víte, existuje jedna anekdota, podle níž um, někdo říká, dejte mi kus prázdné země a všechny uprchlíky světa a uh, já z toho vytvořím skutečně bohatou a uh, kvetoucí zemi. Uh, nicméně často to naráží na problematiku vlastnických práv. Mnoho tisíců lidí pracuje mimo právní rámec a i slamy produkují určité hodnoty, ale tyto hodnoty jsou neoficiální. 17 milionů eh, lidí například v Indii žije vedle těch eh, nejbohatších, ale nemají žádná práva pan Lambady, který bydlí eh, nedaleko, má obrovské hodnoty a všechny ty malé továrny a dílny eh, rozecete po eh, zemi nejsou součástí formálního odvětví a tudíž nemají žádnou ekonomickou hodnotu pouze když mm, chtějí svůj majetek prodat, tak to prodají eh, eh, přátelům. Nemají žádné účetní knihy, nemají žádné výkaznictví a tak dále. Prostě pohybují se v neformálním rámci a eh, je to 9 až 10 trilionů dolarů na bohatství, které představují tyto neformální a vlastně nezaznamenané majetky. Můžeme to nějak vyčíslit nebo můžete se k tomu nějak vyjádřit? To je také součást určitého globálního hnutí. V čele stojí peruánský ekonom de Soto a obecně vzato uznat vlastnická práva chudých je eh, věc velmi užitečná, protože pak se snáze dostanou eh, k půjčkám, snáze budou zakládat podniky a samozřejmě to znesnadní zase situaci státu, eh, státům anebo bohatým lidem je jednoduše ignorovat nebo smést stranou. Není to určitě snadná věc, ale velmi zásadní. V mnoha částech světa eh, můžete zaznamenat, že mocní lidé můžou jednoduše vyhodit eh, ty nemajetné bez problému eh, z, z, z, z míst. Tady ale si vedou Číňané lépe než mnozí jiní Eh, zdá se, že v Číně fungují určité dobré systémy kompenzace eh, lidí, když se pohybují v kontextu rozvoje. Například nové letiště v Pekingu bude potřebovat asi milion lidí a eh, Číňané tam hodlají tedy vystěhovat velké množství lidí a, a Dokonce dochází k tomu, že e, lidé e, vykupují určité pozemky tam, kde očekávají, že dojde k e, určitému rozvoji nebo určitým projektům a doufají, že za to budou tedy odměněni potom jinak. Děkuji, paní předsedkyně. Chci také e, poděkovat panu předsedovi výboru a dovolte ale, abych tady e, se s vámi podělil o některé obavy a poměrně značné. Já se třeba bojím, že nedost dost správně čteme stávající situaci. Před 20 lety žili chudí exkluzivně prakticky v rozvojových zemích. Dnes žije většina chudých v těch eh, nových ekonomikách. Před 20 lety jsme viděli eh, na eh, kraji silnic kilometry před příjezdem do Ugadugu, Ugadugu či Kinshasy Eh, teď je eh, vidíme, eh, teď je vidíme tam také, ale v těch nových ekonomikách jsou tito lidé vytlačováni v případě, že dochází třeba k nějakým velkým sportovním utkáním či mezinárodním setkáním. Myslím si, že to není dost niancované čtení té situace. Co bude to sdělení OECD v Addis Abebě? Kladu si otázku, zdali se budeme snažit sdílet tyto skutečnosti skutečnosti, zdali opravdu bojujeme proti chudobě e, v rozvojových zemích tečka, anebo zdali bojujeme také proti chudobě v těch nových ekonomikách. Vy jste řekl, že tam je v těch druhých dost zdrojů, aby se mohlo generovat bohatství pro boj e, proti chudobě a že peníze nejsou správně distribuovány. Já to makroekonomické vidění sdílím. Nicméně e, je tady otázka Eh, ještě jiná. Jde o boj proti chudobě jako takové. Je třeba hledat ty, tak, ty eh, kapsy eh, chudoby, aby se tam opravdu eh, věci řešily. Ale přitom eh, asi riskujeme, že nám uteče unikátní záležitost v tomto roce rozvoje. Já se také obávám, že těch 150 miliard peněz pro rozvoj, které jsou věnovány proti chudobě, budou prostě trošičku jakoby rozprostřeny po celém světě. Všude se malinko udělá a nakonec si všimneme, že když vznikne nějaká krize, jako třeba krize eboli, tak k čemu dochází? No, zjistíme, že virus je e, nakažlivý ale ne, eh, on, on nenakazí desítky milionů, desítky tisíc lidí, eh, protože je nakažlivý, ale protože tam zdravotní eh, systémy v těch zemích jsou prostě na kolenou. Prostě před, byly různé občanské války a strukturální plány a teď se o tom už prostě nemluví. To byla velká chyba konference ve Washingtonu, zase jsme se spletli a myslím si, že spíš než abychom řešili řešili systematickou krizi, tak děláme věci po povrchu, děláme příliš málo, příliš málo a příliš pozdě. Je to jako s tou finanční krizí. Takže já si myslím, že pokud chceme, aby tento rok byl skutečně užitečným rokem, abychom byli v takzvaně v ofenzívě v této věci, tak tady máte svým způsobem určité ESO v OECD. Vy jste dostatečně vy jste dostatečně bezskrupulózní, abyste se pletli do vnitřních věcí e, zemí. Teď to myslím dobře v oblasti daňové, školní, zdravotní a tak dále. Když se to týká všech, tak to není přece diskriminace. A já si myslím, že to by mělo být hlavní slovo. Buďme selektivní a odpovědní a ne pouze vůči státům. Vy se e, obracíte ke státům v oblasti rozvoje, ale co děláme pro to, abychom eh, se eh, utkali s chudobou eh, těch, kteří žijí v těch nových ekonomikách. Protože tam, kdo to po nás převzal, tam už si teď jako mají poradit sami, Eh, jak to vypadá s mezinárodní eh, solidaritou? Eh, co se řekne odpovědným za toto chodobu v Addis Abobě? Tady si myslím, že bude zapotřeba definovat jaksi novou úroveň toho diskurzu a musíme být opravdu impertinentní, protože za 10-20 let uděláme jinak další summit, bude se jmenovat objektiv či cíl rozvojová pomoc, ten prostě se nepovedl nebo se snad ještě povede. Nicméně pokud stejné eh, eh, důvody eh, povedou ke stejným důsledkům, tak se nikam nedobereme. <clears throat> I couldn't agree more. Já bych s vámi nemohl víc souhlasit. Hovořil jste o konferencích ve Washingtonu. My máme tendenci E, zapom- máme tendenci zapomínat na to, jak obrovský, e, jak obrovská vlastně ztráta byla ta e, studená válka. Ale ve zbytku světa studená válka znamenala skutečnou katastrofu. V Evropě ne až tolik, ale jinde ano. Prostě neexistoval Eh, žádný eh, diktátor, ať byl jakkoliv brutální, který se netěšil podpoře buď jedné nebo druhé strany. Prostě takhle to bylo eh, ten člověk byl prostě mizera, ale byl to náš mizera. To byla základní premisa. Za druhé, studená válka vedla k absolutnímu, k absolutním negativním ideologiím. Vedla k excesivnímu liberalismu trhu na západě, Eh, prostě šlo to opravdu až do excesů a to prostě nefungovalo potom následně v žádném eh, rozvojové zemi. Eh, například Peru, tam se zase tlačilo na stát, ten měl mít všechno v rukou, ale jinak to bylo prostě všechno strašné. A proč to bylo úspěšnější všechno po eh, konci studené války? Protože teď vlády postupují pragmaticky, snaží se, snaží se prostě mít sit eh, ty aspekty silného státu a zároveň využívat trhu. To se ukázalo jako mnohem, mnohem úspěšnější než stát orientovaná ideologie či bezbřehá volnost trhu. A teď stávající situace eh, ať už jsou ti lidé eh, v rozvojových zemích či v těch nových ekonomikách, tak eh, tam prostě eh, se eh, ví, že ta chudoba třeba v Číně se snižuje, Latinská Amerika je na tom obdobně. India je od tohoto cíl, Indie je od tohoto cíle mnohem, mnohem dál. Na co se musíme podívat, je ta nová situace, protože až doteď byla skutečně chudoba výrazně snižována, ale byla e, snižována jako vedlejší produkt ekonomického růstu. Takže desetiprocentní e, růst e, to je něco naprosto nepředstavitelného v Číně, ale je to tak a výrazně to snížilo chudobu. E, situace je prostě velice odlišná. My jsme řekli, že do roku 2030 vymítíme absolutní chudobu ze světa. Nemůžeme ovšem využívat pouze ekonomického růstu. E, ani e, ekonomický růst čínského stylu nevymítí chudobu do roku 2030. My musíte k tomu růstu ještě připočítat další prvky, které jsou důležité. Jaké politiky e, jsou v tomto směru zapotřebí? Samozřejmě růst je velice užitečný a potřebujete ho, ale musíte ten růst nasměrovat a hledat zároveň další e, projekty pro ty nejchudší, to je vysoce efektivní v Latinské Americe, může to tak být realizováno i v Africe, mikroúvěry, e, nové, e, nově se objevující penzijní systémy, systémy starobních důchodů, které se objevují i třeba v Číně aby se pomohlo těm nejchudším protože do budoucna e, ty nejchudší e, nebudou e, průměrní občané, budou to spíš ženy, spíš venku, lidé na venkově, budou to lidé s postižením, budou to lidé, kteří jsou daleko od politické moci, budou to domorodí lidé a proto je zapotřebí s tímto směrem zacílit lépe ty politiky a v OSN a e, i jinde se v tomto směru uvažuje, aby se opravdu e, cílilo na tyto konkrétní skupiny. Děkuji, Lola Sanchez. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji také panu Solheimovi. Já budu mít takovou technickou poznámku, bude se to týkat k, tím, k těch nově přijatých opatření. Nejdříve chci poděkovat za omezení, která vedla k tomu, že nové úvěry byly vypočítány novým způsobem, ale jisté aspekty by bylo třeba tam ještě zlepšit a některé se nám nelíbí vůbec. Ale začnu těmi pozitivními aspekty. Zdá se nám, že je dobré, že chceme eh, jak ty přeskoumat rozvojové toky na základě eh, neto eh, částek. To si myslím, je dobrá věc. A dále udržitelnost rovněž dobré kritérium pro rozvojovou pomoc a u některých bodů si myslím by bylo možné bývalo učinit ještě více. Například ty úvěrové sazby pro kredity, těch 10%, kterých bylo stanoveno ale pokud vezmeme sazbu Mezinárodního měnového fondu tak je to vázáno na USA. A zde si myslím, že by bylo vhodnější vzít referenční sazbu, která by zohlednila také náklady pro toho, kdo takovýto kredit úvěr získává. A pak je tady odkaz reference na příjmy zemí. Pokud máme země s nízkými či průměrnými středními příjmy, tak eh, v takových, u takovýchto zemích potřebujeme více financování a to by se bývalo mělo zohlednit. A nyní další negativní věc. Jsme toho názoru, že by bylo hodné, aby u té referenční sazby bylo nějaké přizpůsobení se riziku. Nemám na mysli horizontálně, mám pocit to riziko pro toho, kdo si bere úvěr. To je samozřejmě obtížné při výpočtu. Uh, ale co, při zadlužení to potom může vést tomu, že by se jisté aspekty započítávaly dvakrát. A dále je důležité, aby respektive nemyslím si, že je vhodné to, že se tam soustředujeme pouze na úvěry. Tyto úvěry stále narůstaly Eh, byly tedy dávány v rámci rozvoje pomoci, ale země se zadlužovaly stále více, protože museli ty úvěry splácet a to neustále narůstalo. Takže chceme jistě dosáhnout našich rozvojových cílů, a ne pomocí úvěru, to je pochybné, protože to vede k velkému zadlužení. To jsou tedy mé komentáře, ptám se vás, co si o tom myslíme a kladu ještě konkrétní otázku. Jaké doporučení by se dal našemu výboru pro rozvoj Podpořil byste nás v tom, že třeba abychom tady měli 68% jako čtvrtovou pomoc, ale ne ve formě úvěru. To je tedy můj konkrétní dotaz. Vy jste nadnesl celou řadu velmi eh, relevantní kritiky a také dobrou otázku na ten kompromis, který byl nalezen v prosinci ale se všemi politickými kompromisy je to tak, že když se lidé setkají a snaží se sladit různé názory, tak to nikdy nemůže být dokonalé. Žádný eh, kompromis v dějinách, a tady eh, poukazují na mírový proces na Sri Lance, není dokonalý. Nicméně situace je mnohem, mnohem lepší, než byla před tím kompromisem, abych uvedl několik příkladů předtím, když už eh, poskytnete eh, velmi eh, příznivou půjčku nebo nepříznivou půjčku, nemůže to být totéž. Buď poskytuj, poskytnete vysoce subvencovanou půjčku nebo nesubvencovanou půjčku, um, výsledky nemůžou být stej, stejné anebo ať ji poskytete Brazílii, Číně nebo Turecku, anebo Tanzánii, Mozambiku nebo Malawi, nemůžete poskytnout eh, ten týž úrok. Nyní je určitá preference těm, vůči těm nejméně rozvinutým zemím, ale zase na druhou stranu je zde nebezpečí eh, vytváření dluhu. Ano, granty jsou mnohem eh, v mnohých případech upřednostňovány před půjčkami, ale musíme také uznat, že půjčky mají svou roli. Já osobně se domnívám, že v podstatě jsou i lepším nástrojem pro země středně příjmové než pro ty nejchudší půjčky jsou výhodnější pro polokomerční eh, projekty, například eh, eh, stavbu silnic a tak dále, než na oblast zdravotnictví a tak dále. Půjčky tedy jsou významnější pro ty nejméně rozvinuté a ty měkčí sektory. Myslím si, že ten kompromis, jakkoliv nedokonalý, je velkým pozitivním krokem správným směrem a navíc je tam mnohem méně mezer nedostatku a je mnohem vhodnější pro ten účel a proto došlo i k omezené kritice. E, předtím byla kritika mnohem halasnější, ale po dosažení kompromisu ta kritika částečně zamlkla. Pro ty, kteří se v tom nevyznají, chci říci, že Evropská unie a její instituce jsou hlavním poskytovatelem půjč půjčky Francie, Německo, navíc i Japonsko, ale japonské půjčky jsou mnohem měkčí než evropské. Veškeré japonské půjčky obstojí veškeré testy. Takže Evropská unie, Japonsko a Francie hrají tady největší roli. O protivníci byli USA, Švédsko, Belgie, kteří chtěli mnohem přísnější pravidla pro ty půjčky. Chci pouze připomenout eh, kolegům, že dnes odpoledne přijde zástupce Evropské investiční banky, nevím teď, jak se jmenuje, který nám pan, Vala, pan Balakam, který nám vysvětlí ten e, systém půjček Evropské investiční banky, což je hlavní dárce. Edi Hautala má slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já mám za to, že je velmi užitečná, inspirující. E, vidět vás, co by eh, šéfa eh, oddělení DAC OECD jako eh, hlavního činitele působícího v tomto odvětví. Já se domnívám, že ty vaše tři přístupy jsou velmi užitečné. Pomoc, daně a soukromé investice. Pokud vím, OECD DAC nedávno stanovili nová kritéria pro budoucí pomoc a mám tři otázky Není tomu tak, že DAC stanovil procentní podíl pomoci pro nejméně rozvinuté země. A proč je tomu tak? Vzhledem k tomu, že eh, tato pomoc je zejména eh, užitečná pro ty nejméně rozvinuté země. Ostatní typy pomoci jsou spíše určený pro ostatní. Je zde i nové opatření, který, které se jmenuje TOSD, které, které nemá e, nahradit ODA, ale doplňovat. E, můžete e, to trošku rozvinout, má se tím eh, jak si snížit podíl ODA a pokud jde o daně, mohu vám pouze poděkovat za veškeré vaše osobní angažma v tomto ohledu. Myslím, že si eh, všichni musíme uvědomit, že, jak jste sám zdůraznil, vy jste zahájil ono hnutí eh, daňových inspektorů bez hranic. To je eh, nesmírně inspirující a děkuji také za veškeré poznámky, které jste učinil k daňové transparentnosti. To je něco, co náš výbor zajímá. Dále soukromé investice. Tady se domnívám, že se zde rýsují skutečně slibné nápady a praxe. Můžete něco říci o eh, dopadu investic, eh, dále o základu pyramidy, což jinými slovy znamená eh, biznis mezi těmi nejchudšími ze nejchudších světa. A poslední otázka ohledně soukromé, soukromých investic. Vy jste se zmínil o tom, že je zapotřebí mít právní rámec pro investice a také jste zmínil ochranu investorů. V čem spatřujete eh, férovou dohodu investic? Někteří eh, jsou tím poněkud eh, zneklidněni, že totiž ta jednání TTIP skutečně v podstatě neberou v potaz dopad této budoucí dohody pro nebo na rozvojové země. Jak tedy vidíte ty diskuse o právním rámci pro investice? Tak je zřejmé, že tady jsou <clears throat> problémy a témata kolem právního rámce. Některé firmy mají prostě určitou moc a vyjednávají s vládami e, naprosto neférové dohody e, z pozice síly a pak je obtížné toto samozřejmě projednávat znova. E, to prostě ale platí i pro řadu evropských států. To je něco, na co si těžko můžeme stěžovat. Problémem je ale to, že v řadě rozvojových zemích prostě žádný rámec není Není tam žádný systém pro řešení sporů. Není tam žádná ochrana proti eh, různým výkladům různých politiků, různých smluv. A eh, někteří politici vlastně využívají těch firm pro své soukromé cíle, dokonce ani ne pro eh, své cíle politické. Takže když firma investuje v nějakém obtížném místě, tak to, ta otázka rámce je klíčová. To je samozřejmě odlišné u firm, které jsou někde na krátkou dobu, aby tam řešili třeba otázku základních zdrojů, ale jenom na chvíli. Ale ty firmy, které skutečně chtějí investovat do rozvojových zemích dlouhodobě, mají dlouhodobější vizi, tak ty samozřejmě stojí o právní rámec takže je třeba toto změnit. Soukromý sektor také musí o těch věcech jasně hovořit a ne někde si to šeptat. Eh, prostě je třeba tyto věci ventilovat. A eh, pak eh, můžeme s nimi mluvit i my a hledat nějaké řešení a všechny ty naše brilantní myšlenky realizovat. Byl tady takový čínský seminář, E, tam byli zástupci švýcarských bank a bylo řečeno, že je prostě jediné řešení je konstantní dialog. Neustálý dialog je základní a nutnou premisou, abychom věci mohli řešit. E, takže to je zásadní e, pro větší investice. Velmi často Eh, když, dejme tomu, máte nějaké charity, eh, tak eh, pomáháte, ale nemá to ten dlouhodobější dopad. Investice s dopadem, takzvaný impact and investment, to je samozřejmě něco úplně jiného. Tam investujete pro nějaký cíl, dejme tomu, chcete poskytovat ekologické služby, služby či lepší zdravotnické služby a tak dále. Myslím si, že to je velmi užitečný nástroj, potřebujeme ho více a obecně bohaté, eh, bohatí eh, Evropané poskytují menší objem zdrojů než bohatí platí američané. Evropané říkají často, že mají příliš vysoké daně, takže nemohou tolik přispívat, ale je tady obrovský potenciál eh, pro bohaté Evropany, aby investovali víc eh, například takový Bill Gates, eh, prostřednictvím tedy různých charit. Bill Gates a další američané dělají obrovskou službu pro svět a měli bychom vidět těchto příkladů víc i v Evropě, kde samozřejmě také jsou, ale není jich tolik. A není to tedy e, příliš e, dobrá výmluva, e, že když platíme vyšší daně, tak nemůžeme tolik pomáhat. Stále ještě se opravdu můžeme schovat před těmi nejchudšími 3,2 desetiny miliardami lidí a rozhodně byste měli žádat více od Norska eh, eh, proč jste vždycky tak eh, eh, stvoří, proč nepřijedete někdy do Norska, vy jako Evropský parlament, proč jste pořád tak zdvořilí a ohleduplní, proč to nás víc nezatlačíte, proč neřeknete, že bychom tu naftu, kterou si tam těžíme, mohli eh, přetavit do nějakých investic, ne ji dávat zadarmo, ale proč ji neinvestovat do nějakých budoucích projektů? kdyby to bylo eh, jedno procento. Eh, I když eh, jsme měli, i když jsou ty snížené ceny nafty, tak prostě se stojíme na tom velmi dobře a není to tak investováno, jak by mohlo být. Takže tohle byste měli přijít Norům říct. Já jsem byl v norské vládě, když nás takhle atakovali z ciziny a bylo to velmi užitečné. A pak tedy e, ta koncepce oficiální pomoci rozvoji, e, tam může být začleněváno i více soukromých nástrojů, i věcí spojených s bezpečností, například příspěvky e, k těm, těm silám OSN, teď je to 7 mírovým sborům OSN se tímto způsobem přispívá. To je e, samozřejmě e, číslo, které může být rozšířeno, protože my potřebujeme poskytovat větší objem bezpečnosti. Bez bezpečnosti ničeho nedosáhneme. A v závěru potřebujeme více pomoci pro ty nejméně rozvinuté země, jak jste také říkala. Tady prostě jde o určitý program, který doufejme eh, eh, bude znamenat, že 50% pomoci se dostane k těm nejméně rozvinutým. E, ale nebude to 50% e, každému e, státu, to, to prostě je jinak. Če, Polsko, Česká republika, Slovenská republika mají prostě určité problémy v Balkáně, v, na Mol, Moldávii, pak tady mají svoje historické vazby a kontakty a to je velice užitečné, takže se nemůže říct, že všichni budou poskytovat stejně všem to by nebylo logické, aby prostě najednou třeba tyto země měly přestat eh, pomoc pomáhat zemím, jako je třeba Bosna nebo E, Černá hora, Hercegovina a tak dále a, pomo- a posílat je jinam. To samé je otázka třeba Austrálie a Nového Zélandu, které chtějí i nadále nejvíc pomáhat svým sousedním státům, Indonésii, ostrovům v Tichém e, oceánu. To je naprosto pochopitelné a dobré, protože e, většina evropských států se nikdy do Pacifiku nedostala, nemají tam nějaké vazby, takže těch 50 dohromady, ne eh, každý, eh, každému státu. Ještě tři řečníky, eh, prosím. Paní předsedkyně, děkuji a Eriku, vám děkuji za tu prezentaci a za ty odpovědi. Jak víte, tak já souhlasím s tím základním, jsou základní úvahou. Není překvapivé, že Norsko E, představuje stejný názor jako Harlem Brundtland v Brundtlandově e, komisi e, již zahájila, zahájila tu myšlenku udržitelného rozvoje v 80. letech. Mám dvě otázky. Ta první se týká obchodu jednání eh, v Doze zahájilo jako jednání o rozvoji, o rozvoji eh, prostřednictvím zahraničního obchodu. Byly tady určité eh, problémy, došlo k nějakému částečnému řešení, nicméně já se obávám, a ne málo, dopadů dohody smlouvy TTIP mezi Unií a Spojenými státy Takovýto typ eh, bilaterálních eh, dohod vlastně podminovávají základnu globálního obchodního eh, typu dohodu, dohody s těmi dalšími státy. A já se ptám, jaký je to skuteč, jaké je to skutečné nebezpečí a pro Evropu a co e, učinit, co by mohlo být učiněno pro to, abychom se tohoto neblahého výsledku e, vyvarovali. A e, pak ještě další věc. Jak bychom mohli další dárce vlastně přimět k tomu, aby se drželi principu udržitelného rozvoje. Vidíte v tomto směru nějaké pozitivní trendy, třeba v politice Číny a některých dalších nových dárců. Thank you, Paul. Děkuji, ale je vždy příjemné setkat se s Finy. Pokud jde o obchodní otázku, tady jsem trochu váhavý, protože se nechci pouštět do této oblasti, nejsem zde skutečně povolaný a mm, ani DAC nemá k tomu oficiální stanovisko. Záleží na tom, jak vnímáte eh, tu bilaterální dohodu, zdali ji považujete za odrazový můstek do budoucna, anebo zdali je to účel sám pro sebe. Určitě ale obchodní dohody, které se týkají i rozvojové, roz, všech rozvojových zemí jsou e, vítány, ale jak jsem řekl, ty nejméně eh, rozvinuté země narážejí na mnoho problémů. Několik příkladů. Já jsem eh, měl co dočinění eh, s norským maso zpracujícím eh, průmyslem. Chtěli vybudovat jatka v Ugandě a narazili napřed na evropské bariéry, nikoli obchodní, ale na to, jaký druh masa z veterinárního hlediska a sanitárního hlediska lze dovážet. Musíte eh, mm, eh, naočkovat 2 eh, miliony kusů dobytku, musíte vlastně ohraničit, vymezit celé ty pozemky, pastviny, kde se nacházejí, nachází dobytek, tak, abyste byli v souladu s um, evropskými veterinárními a sanitárními předpisy. To může být vnímáno africkými zeměmi jako obchodní bariéry, ale my to vnímáme jako ochranu um, evropských občanů před nebezpečím. Uh, dále pak uh, narážíte na další problémy to maso se musí dostat přes hranice do Keni, do Mombasy, musí být naloděno e, na loď tam jiná cesta není. Můžete tam e, narazit na mm, problém s korupcí v přístavu. E, to znamená, nejde pouze o čistě obchodní překážky, ale celá, celou řadu dalších. Je mnohem, mnohem levnější obchodovat s Čínou a obchodovat než obchodovat s Afrikou z všech těchto zmíněných důvodů. Přitom ale je pro Afriku obchod nezbytný. Pokud jde o Čínu, tam se eh, vztahy velmi rychle vyvíjejí, je to velmi pozitivní. Dvě hlavní skupiny dárců jsou mimo OECD mm, mm, Arabové a, a také Čína i Brazílie ale eh, ti neposkytují skutečně eh, směrodatné částky. Spojené arabské emiráty se k nám připojili velmi rychle. Doufáme, že další budou následovat Kuwait, eh, Katar a mm, budou těsně spolupracovat s Čínou. Já se domnívám, že bychom měli zamítnout tu představu v Evropě, že vše, co děláme, je skvělé a vše, co dělají Číňané, by skvěle není. Není důvod se domnívat, že všechno to, co děláme my, je mnohem přínosnější, než co dělají Číňané. Samozřejmě je tam mnoho problémů, je tam mnoho podniků, které se nechovají dobře. Ano, někdy také přivážejí vlastní pracovní síly z Číny do Afriky, když tam něco dělají, ale navíc na druhou stranu Evropa eh, nebuduje ani metr železniční tratě v Africe, ale Čína ano v Nigerii a v dalších zemích. A Číňané nám také tvrdí, že sice si přivážejí vlastní pracovní sílu do Afriky, ale za to se neubytovávají v Hiltonu nebo Sheratonu, jak to činíme my, Evropané. Jejich eh, odborníci eh, bydlí v chatrčích. Takže sice si přiváže i sebou eh, čínskou, čínské potraviny, ale zase se to vyvažuje jinak. Takže závěr je velmi jednoduchý. Eh, musíme eh, s Čínou navázat dialog a oni mají skutečně zájem o společné standardy s námi. Už jsou ty tam časy, kdy Čína byla soběstačná. Už není soběstačná a tak se situace zásadně změnila. Čínské podniky se dostávají do kritiky stejně tak jako americké, německé nebo britské eh, a z toho důvodu mají eh, zájem o společné standardy s námi. Děkuji. Máte 20 vteřin na doplňující otázku. Ano, 20 vteřin první místo nebo první oblast, kde musíme posílit rozvojové eh, eh, země, je eh, pomocí skrze obchod. Také je zde problematika netarifních překážek. O tom se také musí diskutovat. To je také součást obchodní politiky. Poslední dva řečníci mají nyní slovo. Maria Hojpl. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Mám mě ještě takovou krátkou otázku, která se týká financování. Eh, hraje u vás eh, roli také oddlužení či restrukturalizace dluhu v souvislosti s úvěry pro nejchudší země světa. I tady máme dobré příklady Například, eh, že se jisté prostředky využijí například na zdravotnictví a další věc. Byla jsem velmi potěšena, že se konečně nahlíží na ekologii a rozvoj společně. A vy jste u soukromých investorů podotkl, že jde také o to, je pohonout k tomu, aby investovali do zelených cílů. A jakými prostředky tedy hodláte, eh, jak si popostrčit ty eh, soukromé investory tímto směrem a jak to vypadá se sociálními standardy? Budou eh, tyto standardy také hrát nějakou roli? A hned má slovo pan Venta pro nedostatek eh, času. Děkuji. Děkuji za to velice jasná vyjádření. Řekl jste skutečně mnoho velmi zajímavého a důležitého. Já jsem z vašich vysvětlení pochopil i to, že říkáte, že nyní eh, čím dál tím méně na světě čelíme problému extrémní chudoby. Je to tedy důsledkem naší pomoci nebo lepší vnitřní politiky v těchto zemích? Ta skutečnost, že mnoho zemí opustilo tuto kategorii nejchudší chudoby, že tedy mají již nyní vyšší příjmy na hlavu, eh, z čeho to skutečně vyplývá? S čím to souvisí? Možná to souvisí pouze s tím, jaká kritéria se nastaví pro eh, vlastně nutnost příjmu, proto aby člověk eh, se tedy mohl uživit. Tam jsou velké rozdíly mezi africkými zeměmi či mezi Evropou. Takže z čeho to vyplynulo, že mnoho lidí opustilo tuto kategorii extrémní chudoby? Je to skutečně lepší rozvoj v těch zemích, ke kterému došlo v důsledku naší rozvojové pomoci? Skutečně se stala konkrétně zlepšila situace v těchto zemích? Jsou tyto země skutečně méně chudé? A je to díky nám, anebo díky jejich vlastním eh, vnitropolitickým změnám? Začnu poslední otázkou jsou to zcela zásadní otázka. Globálně akceptovaná definice extrémní chudoby je definice Světové banky 0,25 amerických dolarů na osobu a den. Myslím, že bychom to nemuseli, neměli revidovat, protože eh, všechny ostatní definice už budou problematické. Eh, tím ale nechci říci, že můžeme brát v potaz eh, ostatní definice, abychom si rozšířili horizont, ale jako globální standard platí ta první definice, ale faktem je ano, chudoba je také o e, moci, síle, o místních výdajích, o životním prostředí, o e, genderových otázkách a mnoha dalších věcech. E, zdali země se je, rozví, je rozvojová, anebo takzvaně zmáhající se země, to už je zase tež otázka definice ty vzmáhající se země se často používají jako synonym pro Čínu, Brazílii, eh, Indii, ale tyto tři jsou ty hlavní eh, země s potenciálem nebo vzmáhající se země. Je velká diskrepance mezi rozvojem na různých místech světa. Celkem eh, viděno, všude ve východní Asii dochází k fantastickému rozvoji. Na Filipinách například s novou prezidentkou či prezidentem se nastartoval ohromný rozvoj a e, podobně. To tež platí pro Latinskou Ameriku. Bolívie byla e, nejlépe si vedoucí země v potírání chudoby hned vedlení e, Peru. A téměř všechny latinskoamerické země jsou úspěšné. A pak k tomu přichází ještě mírový proces v Kolumbii. A pak od Alas takže e, je to kontinent velice e, lidnatý a dochází k velkému úspěchu od e, v Africe, Guinea až po Sahel a střední východ, Jižní Asie, tam jsou velké problémy a chudoba je zejména africký jihovýchodní problém. Na to se musíme zaměřit. Existují k tomu různé definice, ale eh, jak říkám, směrodatná je ta definice Světové banky. Dále mm, další tazatelka. Jeden způsob myšlení a podpory zelené, zelených investic je to, že rozvojová pomoc unese ještě přidaný, eh, přidané náklady, například solární energie nebo hydro energie nebo jiných eh, zdrojů energie, což je zásadně vždy lepší než fosilní paliva, respektive systémy výroby energie z fosilních paliv. Tady můžeme ty, tu pomoc používat různě, eh, propojit ji se soukromým, eh, soukromými investicemi, riskovat tam i se soukromými investicemi eh, uspůsobit jak si i eh, eh, ty projekty pro soukromé investice i menšího rozsahu a tak dále. Je tam tedy bohatá škála využití investic při hledání lepších řešení. Totálním selháním byl, byla politika washingtonského koncenzu přenechat to vše trhu. To byla politika převažující v 90. letech. Tam se řeklo, přenechejme to vše eh, trhu, eh, a když se naskytne nějaká životaschopná příležitost, tak si země eh, pomohou sami. Ale ukázalo se, že v oblasti energetiky si skutečně tyto země sami nedokázaly pomoci. Takže nyní se ale pohybujeme před, je zde velký potenciál pokroku a nikdo není k tomu povolenější než Německo pomáhat v tomto ohledu, zejména eh, díky eh, svému energetickému eh, přerodu nebo změně energetické politiky také solární energie klesá v ceně, takže je to um, vhodná příležitost a to můžeme děkovat Číně. Dále odpouštění dluhu, to je určitě podstatné. Země nemůže prosperovat, když je zatížena obrovským dluhem, ale toto odpouštění dluhu proběhlo ve většině relevantních eh, případů, několik málo zůstává, ale víceméně to už není, to už není eh, výzva pro rozvojové země. Ale jsou zde i potíže, například Myanmar. Nyní tam máme podle mě novou skvělou slušnou vládu. Není dokonalá, ale otevírá se světu, podporuje ekonomickou změnu, snaží se řešit problémy menšin, takže je to skutečně otevírání se světu, na což jsme čekali poslední 40 let má, být, má tato vláda splácet dluh, který e, akumulovala předchozí vojenská diktatura a navíc s e, navyšujícími se úrokovými sazbami, které ještě mají svůj původ v 70. 80. letech a tím vzniká astronomické úrokové zatížení takže má to stávající vláda platit. Žádná vláda Myanmaru nebude schopna to uhradit. Lze ale také jít cestou, tedy odpuštění. A to se děje a je to užitečné. Takže odpuštění dluhu k tomu by docházet mělo. Je to důležité. Chceme-li zajistit, aby žádná jiná země už tento problém neměla. Ale je zde také odpovědnost poskytovatelů pomoci. Neměli byste podporovat půjčování, které je nezodpovědné. To se týká zemí i bank. Například, když jsem byl norským ministrem, tak jsme poskytli odpuštění dluhu řadě zemí. To byly dluhy akumulované s cílem podpořit norskou eh, loďařskou produkci, stavbu lodí, protože tehdy byly eh, loděnice v Norsku ve velkých potížích. Eh, v 80. 90. letech hledali jsme nové trhy a ty jsme nacházeli v Peru, Ekvadoru a dalších zemích a tři roky později došlo k obrovskému akumulovanému dluhu z toho, ale ten účel nebyl skutečně rozvojová pomoc. Tak já si myslím, že pan Solheim nám opravdu se tady předvedl v tom nejlepším možném světle. To bylo úžasné odpovídat takto brilantně na ty velmi často obtížné dotazy. Jsou to velká témata, řada z nich budou i nadále velkými tématy v nadcházejících měsících. Takže děkujeme vám, eh, pane Solheime, ještě jednou za to, že jste mezi nás dnes zavítal. Okay, colleagues, if people could take their seats now, please. Vážení kolegové, prosím, abyste opět zaujali svá místa. Budeme pokračovat v zasedání. Um, next to the minister. You have the staff Takže vážení kolegové, budeme pokračovat v našem zasedání. Naším bodem jsem velice potěšena, že k nám dorazila dnes dopoledne paní Zanda Kalninová Lukaševicová, je tajemnice Lotyšska pro evropské záležitosti a sleduje velmi vedlivě práci našeho výboru a Eh, bude hovořit také o otázkách eh, rozvojové nebo humanitární pomoci. Jak jsem řekla, my jsme eh, v Rize před deseti lety zahájili rok pro rozvoj. Byl to, byl to velmi Eh, úspěšný eh, podnik a v podstatě ta myšlenka vzešla od lotyšských nevládních organizací vyhlásit Evropský eh, rozvojový rok. Takže nyní bylo velké potěšení navštívit Rigu a vidět tam angažma předsednictví, tedy vlády Lotyšska zaujetí pro tuto věc. Premiér sám vyhlásil tento rok a vím od vás, že jste odhodlána eh, učinit vše, aby se tento rok stal úspěšným. Jsme tedy velmi rádi, že jste mezi námi. V humanitární oblasti máme mnoho výzev před sebou, budeme připravovat zprávu o eh, ebole a o tom, eh, co se podařilo, co se nepodařilo, proč eh, svět reagoval opožděně. Před chvílí jsme také diskutovali o humanitární krizi v Sudánu, Jižním Sudánu, eh, také jsme hovořili o jiných zemích, také o Gáze a je zde celá řada tedy velkých problémů. Těšíme se již na váš projev a vítejte ještě jednou. Děkuji paní předsedkyně, je pro mě potěšení být zde a děkuji za laskavá slova o mm, akci v Rize před deseti let. Velice rádi jsme vás tam přivítali e, i členy výboru. E, vážená paní předsedkyně, vážení členové, jsem velice ráda, že jsem zde a že můžu diskutovat e, s vámi o lotyšském programu a prioritách v oblasti humanitární pomoci. Předtím ale bych chtěla poděkovat našim italským eh, kolegům, italskému předsednictví a Evropskému parlamentu za to, že zajistili takto hladký přechod předsednictví. My eh, jsme tedy zahájili naše předsednictví v novém institucionálním cyklu musíme využít této příležitosti, abychom skutečně podpořili práci eh, a Evropské unie a toku prospěchu občanů. My jsme si vytyčili tři témata, a sice konkurenceschopná, digitální a angažovaná Evropa a um, to je důležité pro běžné Evropany. Jak víte, svět zažívá dynamické ekonomické, bezpečnostní a geopolitické změny a výzvy a Evropská unie se na to musí eh, eh, adaptovat a eh, reagovat. Smlouva poskytuje Evropské unii eh, mnoho možností k tomu, ale je na nás, abychom eh, přijali iniciativu, chránili naše zájmy a hájili naše hodnoty. Nenapadá mě žádný lepší způsob, jak eh, dát najevo globální angažma Evropy, než skrze pomoc, kterou poskytuje zranitelným lidem v krizových situacích na celém světě. Dnes tedy bych ráda pohovořila o čtyřech prioritách lotyšského předsednictví, konkrétně v humanitární agendě reakce na krize, podpora humanitárních e, zásad, propojení rozvoje a pomoci a příprava na e, humanitární summit v příštím roce prvním úkolem naší humanitární agendy je zajistit, že Evropská unie bude reagovat rychle a také se soucitem eh, na humanitární krize. To není jednoduché a potřeba humanitární pomoci eh, na světě mm, eh, neslábne, právě naopak. Toho času čelíme několika krizím je to nejvyšší stupeň OSN, pokud je o pohotovost. Sýrie, Irák, Středoafrická republika, Jižní Sudán jsou těmi krizovými ohnisky. Navíc epidemie eboli měla katastrofální důsledky pro lidi v Guineji, Liberii a Sierra Leone. Ale to je pouze ta nejviditelnější část výzvy mnoho dalších humanitárních potřeb vyplývá z eh, přírodních eh, eh, katastrof, ale i lidmi způsobených katastrof, zapomenutých nebo zakrytých problémů. Například v Jemenu mnoho milionů lidí potřebuje humanitární pomoc. Lotyšské předsednictví bude nadále implementovat program TRIO, který dohodla Itálie, Lotyšsko a Lucembursko a to skrze pracovní Eh, skupinu rady, eh, která bude podporovat strategickou spolupráci mezi členskými zeměmi stát a komisí chceme zajistit, aby kolektivní evropská reakce na humanitární krizi byla tak účinná a efektivní, jak je jen možné. E, současně lotyšské předsednictví chce zajistit, že zapomenuté a e, takzvané e, skryté krize se opět dostanou do popředí a mm, do povědomí zemí, a že se jim dostane pomoci a dalších potřebných eh, akcí. Eh, vážení členové, nehodlám eh, zabrušovat do detailů ehm, ohledně naší reakce na každou specifickou krizi, ale je zde několik kolik které zmínit musím. Syrská krize je největší humanitární a bezpečnostní katastrofou dnešního světa. Evropská unie a její členské státy překročili už 3 miliardy eur pomoci od vypuknutí krize. Jsme odhodláni pokračovat v poskytování pomoci všem nejvíc přímo zasaženým zemím. Předsednictví zajistí a také bude povzbuzovat komisi a členské státy, aby zvážili, jak co nejlépe přispět k apelu OSN vydaném v prosinci pokud dojde k nové dárcovské konferenci, zajistíme koordinaci mezi členskými státy a komisi. Eh, epidemie eboli je další krize, která eh, eh, je samozřejmě v popředí naše, naší pozornosti. Vyžádala si ehm, oběti, katastrofální oběti ve zmíněných třech zemích a úsilí Evropské unie a členských států ehm, zajistit eh, výraznější reakci, již má určité výsledky. Eh, pomoc byla navýšena, přizpůsobená měnícím se eh, okolnostem a náš příslušný komisař se stal koordinátorem naší činnosti v tomto ohledu. My musíme nyní zajistit, že 1,2 miliardy eur, které byly vyčleněny Evropskou unii a členskými státy na tento účel budou co nejrychleji a nejúčinněji uhrazeny Hlavním cílem lotyšského předsednictví je také uvažovat o dlouhodobém dopadu epidemie na celý západoafrický region. Předsednictví podporuje iniciativu vysoké představitelky a místo předsedkyně komise organizovat eh, velkou mezinárodní konferenci v březnu, kde se budou právě tyto dlouhodobé problémy projednávat. A dovolte ještě několik slov o Ukrajině. Utrpení tamních lidí je pocitováno i v mé zemi. Proto vítáme a podporujeme eh, evropskou pomoc eh, civilní, co je tedy eh, reakce na danou krizi. Naším druhým klíčovým cílem je podpořit čtyři humanitární zásady, neutralitu, nestranost, nezávislost, tyto principy eh, nesmějí být některak umenšovány. Eh, budou nás vést ve všech našich aktivitách a budeme se řídit evropským koncenzem o evropské pomoci dohodnutém Evropským parlamentem, radou, členskými státy a komisí. Vítáme výsledky eh, loňské evaluace tohoto koncenzu eh, a je to priorita lotyšského předsednictví eh, zajistit prostor pro hloubkové diskuse o závěrech a doporučeních. Chceme navázat na tuto diskusi konkrétními akci akcemi. Lotyšské předsednictví chce posílit humanitární advokaci Evropské unie. E, zejména budeme usilovat o zlepšování dodržování mezinárodního humanitárního práva a přístupu um, um, potřebných lidí k němu. Pomoc lze poskytovat pouze tam, kde k ní mají přístup potřební a když je zajištěna bezpečnost humanitárních pomocníků a zdravotnického mm, eh, personálu. Únos eh, humanitárních pracovníků eh, v Africe je právě připomínkou nebezpečí, kterému tito stateční lidé čelí. Budeme pokračovat pokračovat v úsilí předchozích předsednictví v ochraně žen a e, dívek a dětí e, v krizových situacích. A mm, bezpečnostní management skutečně e, má konkrétní výsledky a dopad. Třetí oblast práce, kterou bych chtěla vyzdvihnout, je propojení rozvoje a e, pomoci. Jak jsem již uvedla, lotyšské předsednictví chce zajistit, aby Evropská unie a členské státy zůstaly, respektive při poskytování humanitární pomoci byly nezávislé, ale to neznamená, že by nemělo docházet ke kontaktu mezi humanitárními pracovníky a ostatními. Musíme neustále provádět analýzu e, našich aktivit a Eh, zejména je zde nezbytná potřeba partnerství mezi humanitárními a rozvojovými eh, odborníky eh, s cílem zajistit, že rozvojová investi- rozvojové investice a pomoc zajistí určitou pružnost je to podstatné pro zmírňování rizik budoucích katastrof. Nemůžeme si dále dovolovat eh, vynakládat velkou část naší humanitární pomoc, eh, pomoci eh, na pouze řešení živelných pohrob, pohrom chceme také zmapovat dosavadní aktivity Evropské unie v humanitární oblasti a chceme navázat na práci italského předsednictví a posilovat kooperaci mezi humanitární pomocí a e, místními orgány. To může e, přispět k vybudování určité odolnosti a pružnosti v postižených e, zemích posilování právě řízení v době krizi a katastrof je velmi důležité. Eh, lotyšské předsednictví eh, také se připravuje na konferenci v březnu, kdy spolu s komisí a členskými zeměmi ehm, hodlá ehm, vystoupit eh, se svými ambicemi. Připravujeme se také na světový humanitární summit v Istanbulu v příštím roce. Je to skvělá příležitost identifikovat způsoby jak um, eh, připravit globální humanitární systém na výzvy, kterým čelíme. Členské státy Evropské unie jsou zapojeny na přípra- do přípravy samitu. Maďarská finan- finská eh, vláda hostí eh, konzultační setkání Evropské skupiny v Budapešti což proběhne 3. a 4. února a Německo bude hostit tematické konzultační zasedání v září. Lotyšské předsednictví zajistí, aby budapeštské diskuse eh, pak byly reflektovány v rámci EU a eh, to přispěje i k přípravám samitu po eh, lucemburským a nizozemským předsednictvím. Závěrem bych chtěla ještě říct několik slov o eh, iniciativě dobrovolníků humanitární pomoci, což eh, je podpořeno vaším výborem. Implementační akt a delegovaný akt navržený komisí byly schváleny, co mě těší a e, provádění iniciativy tedy může začít podle plánu. Je dobře, že tato iniciativa nabývá na dynamičnosti a usiluje konkrétní výsledky. E, těšíme se na první skupinu dobrovolníků, e, kteří budou um, rekrutovaný, byť to už nebude pod eh, lotyšským předsednictvím. Eh, závěrem chci říct, že lotyšské předsednictví přebírá eh, kormidlo v době velkých výzev v oblasti humanitární svět čelí nebývalému množstvu eh, krizí, ale je to také příležitost, protože se blížíme eh, summitu v roce 2016 o humanitární pomoci. Chceme zajistit, aby Evropská unie sehrála svou náležitou eh, roli při reakci na výzvy a učinila vše, co je v jejich silách, mm, pokud je o řešení. Uvědomuji si, že jsem se pouze dotkla několika klíčových um, otázek a uvítám vaše pozorování a otázky eh, k těmto humanitárním eh, otázkám. Těším se také na spolupráci s vámi v nadcházejících šesti měsících a hledím vstříc dobré diskusy s vámi. Děkuji. Um, thank, thank. Děkuji vám eh, za tento přehled eh, toho obrovského eh, <clears throat> objemu obtížné práce, který máte před sebou. Mám tady dva žadatele o slovo. Prosím. Děkuji paní předsedající a také děkuji paní státní tajemnici za to, že vyšla mezi nás a za, e, že udržuje tyto vztahy s parlamentem a informovala nás o e, této agendě a jejich prioritách. Vy jste zmínila, kromě dalších krizí, také Ukrajinu. Myslím, že bychom e, také měli vyjádřit svoji podporu zájmu pana, eh, úmyslu pana komisaře eh, se vydat do na Ukrajinu. Je to také v souladu se zněním usnesení, eh, které parlament ve Štrasburku přijal. To je krok, který bych skutečně uvítal. Je také důležité, že jste zmínila země zasažené ebolou a domnívám se, že tady je třeba říct dvě věci je tady e, zapotřebí, e, aby ta pomoc neutichala, e, aby nebyla zastavena, aby prostě pokračovala dál. Ebola se dostala z prvních stránek novin někam dozadu, ale je třeba nepolevovat v úsilí. A mě by zajímalo, jak systémy pomoci se tady rozvinuly mezi členskými státy v souvislosti s ebolou. Eh, v původních fázích komise eh, prostě eh, dávala najevo, že se jedná o rostoucí a velký problém, ale členské státy upřímně řečeno dosti váhaly s nějakou konkrétní reakcí. A koordinovat to úsilí je nepochybně dobrým krokem, ale jak to teď bude vypadat nadále? A úplně poslední bod, a to si myslím, že je také důležité, i když eh, už teď máme rozpočet na rok 2015, ale jde o tu dobrou vůli členských států jít cestou snižování rozdílu mezi slíbenými zdroji a skutečně vyplacenými finančními prostředky. Samozřejmě tahle diskuze nastane v druhé polovině roku určitě, ale mě by zajímal váš názor již teď. Děkuji. E, pan Norbert Neuser je další. Já, vielen Dank. Děkuji. Paní ministrini, z mé strany byste ukázala, že nabízíte spolupráci s parlamentem. A já mohu říci, že tato spolupráce dobře fungovala již minulý týden když jsme byli ve Štrasburku. Děkuji vám za to, že vy jakožto předsednictví a rady se zabýváte otázkami humanitární pomoci a rozvojové pomoci. A já bych rád zmínil jedno téma, a to je stále podfinancování humanitární pomoci a také rozvojové pomoci. Někud se to zlepšilo teď v rozpočtu a navzdory tomu se vždy musí znovu bojovat o to, aby k dispozici byly dány odpovídající prostředky. Když se podíváme, jak strašlivá je situace v uprchlických táborech, že OSN je také podfinancováno, že se tady například krátí potravinová pomoc v uprchlických táborech, protože peníze na to nestačí, tak to jasně ukazuje, že tady potřeba skutečně mnohé zlepšit. My jsme tady měli pana Solheima před vámi za OECD, který jasně ukázal, že v mnoha oblastech došlo k pokroku, ale co se týče financování, zejména ze strany mnoha členských států, jsou tady velké problémy. Mají co dohánět. Uvedli některé dobré příklady, například Velkou Británii, neboť na Velkou Británii se vždy hledí velice kriticky kvůli jejímu euroskepticismu, ale co se týče e, rozvojové spolupráce a pomoci, tak si myslím, že e, Velká Británie a David Cameron pro nás mohou mít velkým příkladem. Já pocházím z Německa. Za posledních sedm let e, jsme se nezlepšili příliš. Máme těch 0,7% a jakákoliv vláda byla za těch posledních 15 let u moci, ať to byla sociální demokraté se zelenými nebo křesťanský demokraté, nikdo z těchto vlád v této oblasti neučinil žádný pokrok. Takže bychom na radě měli neustále tematizovat, že my, jakožto bohatý průmyslový národ, máme tady závazky vůči rozvojovým zemím a spochybňujeme naši věrohodnost, pokud tyto závazky nedodržujeme. Není konkrétně k humanitárním projektům. Tady vám mohu říct, že v mnoha delegacích EU z důvodu úsporných opatření zde je ohrožena a trpí evropská věrohodnost. Mnoho projektů muselo být zrušeno, pozastaveno nebo odloženo na příští rok nevládní organizace, ty jsme požádali, aby oni nás vlastně zálohovali, aby to předfinancovávali. To jsou vše symptomy, které jasně ukazují, že v otázce financování bychom se měli lépe koordinovat. A ještě další věc, hovoříme o tom, protože by to normálně bylo v rámci vašeho předsednictví, Týká se to společného parlamentního zhromáždění AKTEU, které byste vlastně měli hostit. My tady máme členské země, které eh, vykonávají předsednictví na radě a které nechtěly hostit toto schromáždění. Nyní dvakrát za sebou se konalo v zemích AKT a mně jde o to, já vás prosím o to, abyste na vaši agendu zařadili také právě spolupráci se zeměmi AKT a já mám velkou naději, velmi doufám, že Lotyšsko se tady bude prezentovat jinak než předsednictví eh, rady z minulých dvou let. A poslední eh, tematický komplex, to je ta oblast, o které jste hovořil, evropští dobrovolníci, tyto dobrovolnické iniciativy. Já si myslím, že je dobré, že to podporujete, ale co konkrétně dělá Lotyšsko? Jste schopni nějak konkrétním způsobem eh, takovéto iniciativy podpořit? Děkuji. Takže v tomto kole ještě jeden dotaz. Eh, Ignacio Koral, prosím. Děkuji, děkuji mnohokrát, paní předsedkyně předsedkyně. I já bych chtěl eh, zde velmi srdečně přivítat paní ministrini. Přeji vám vše nejlepší pro vaše předsednictví. Dnes jsme již hovořili o tom, že ta spolupráce začala již ve Štrasburku, vypadá to dobře a já si myslím, že by se z toho mohlo vyvinout skutečně něco pozitivního. Vrátím se k jednomu bodu, to jsou ty otevřené dveře. Jde o to, že skutečně chcete spolupracovat s parlamentem i v otázkách rozvojové pomoci. Ale ještě jednou eh, k tomu celému pojmu rozvojová pomoc. Já si myslím, že to, co řekl kolega Neuser, je pravda. Jsou tam jisté projekty, ale to financování je směšné. Zásadní věc je přeci to, eh, abychom si rozmysleli, jak se postavíme k těm rozvojovým projektům, jakou představu rozvoje vlastně máme. Toto si musíme vyjasnit, neboť pokud se podíváme na mezinárodní politiku, tak eh, tam se setkává málo zdrojů z těch rozvojových zemích a mnoho zdrojů z těch dárcovských zemích. Ano, my jsme velkým dárcem, ale myslím si, že naše pomoc je někdy poněkud dvojznačná. A proto by bylo vhodné, abychom se snažili prosazovat to, co vede k odpovědné spotřebě. Země by si měly uvědomit, že není možné eh, rozvoj zakládat na neodpovědném přístupu a také z naší strany my činíme příliš málo pro to, abychom odškodnili náš způsob života. Měli bychom na ty věci skutečně pohlížet velmi globálně. Takže můžeme teď eh, dát čas na odpovědi, nebo byste chtěla další otázky? Dobře, bylo to hodně dotazů v rámci těch tří poslanců, kteří se přihlásili, takže pojďme teď k odpovědím a pak budou dotazy další. So, uh, thank you for, for... Děkuji za připomínky, náměty, dotazy a nejprve tedy k panu Stilsovi. Otázka se týkala Ukrajiny a eboli. Samozřejmě Ukrajina je v ohnisku naší pozornosti. Měla jsem také možnost minulý týden sledovat rozpravu na plenárním zasedání parlamentu a velice vítám e, tu míru zájmu e, poslankyň a poslanců o situaci v této zemi a e, také vítám usnesení, které jste schválili. A e, k humanitární krizi na Ukrajině zůstane to pro lotyšské předsednictví prioritou. V loňském roce celkový objem pomoci Evropské unie e, bylo 76 milionů eur a my budeme i nadále poskytovat finanční prostředky, aby se uspokojily základní potřeby eh, zasažené eh, populace, která je přímo eh, v ohnisku konfliktu, také, aby se uspokojily potřeby lidí přesídlených a uprchlíků. A také jsme již hovořili o konkrétních položkách v té pomoci, které by byly nejvíce zapotřebí a členské státy jsou vyzvány, aby také e, své úsilí znásobily. My rovněž e, s, s, koordinujeme pomoc i z členských států a také chceme zvýraznit viditelnost Unie e, na Ukrajině. A teď k ebole. Samozřejmě Toto je eh, a bylo a bude i nadále v centru pozornosti rady a eh, také komise. My jsme se s eh, komisařem shodli na nutnosti ještě více koordinovat naše úsilí. Ta epidemie eboli se skutečně vyvinula v zásadní humanitární krizi, která má vliv na ekonomiku nejenom těchto států a jejich další e, oblasti života, ale i širšího sousedství. Takže e, podpora e, Unie, podpora OSN v boji proti ebole začíná nést ovoce a uh, a některé oblasti už jsou Eh, nově eh, deklarovány jako eh, osvobozené od eboli, protože se tam po určitý časový úsek již další infekce neobjevila, další pacienti neobjevili. Klíčovým cílem během lotyšského předsednictví je analyzovat dlouhodobý dopad této epidemie na celou západoafrickou oblast a implikace na její ekonomickou a sociální situaci a samozřejmě se pokusíme zajistit eh, v tomto směru eh, vypracování určitých závěrů a poučit se z nich. Určitě je třeba také se poučit z mezinárodní reakce na eh, tuto epidemii. OSN bylo kritizováno v této souvislosti a ten krizový, krizový mechanismus rovněž a e, to samé e, platí e, pro komisi. My se v tomto směru budeme více angažovat na nadcházejících setkáních a nepochybně se musíme vyvarovat těchto chyb, pokud by k něčemu takovému mělo dojít do budoucna. A k otázkám pana Neusera ohledně nedostatku finančních prostředků a Eh, ohledně parlamentního schromáždění AKT Unie a dobrovolnické unijní pomoci, tak eh, a také eh, k podpoře humanitární pomoci v Syrii a patravinové pomoci. Také se, se hodně ptal na humanitární rozpočty. Takže k syrským uprchlíkům my samozřejmě podporujeme ty miliony syrských uprchlíků, kteří se uchýlili do sousedních zemí. E, jsou tam v Turecku, Egyptě, e, Jordánsku a Libanonu obrovské e, uprchlické tábory, které se snažíme podporovat. A budeme v tom pokračovat. V loňském eh, roce členské státy OSN eh, se eh, hodně zabývali otázkou potravinové pomoci syrským uprchlíkům, které bylo nedostatek. Unie na to samozřejmě reagovala a její pomoc představuje víc jak 20 milionů eur. A to pomohlo zaplnit Eh, ten prostor uvolněný právě světovým eh, potravinářským programem World Food program. Když eh, hovoříme o rozpočtu, tak jsme rádi, že pro rok 2015 už byl rozpočet schválen, rada a parlament se v tomto směru dohodli a jsme rádi, že i ten opravný rozpočet na rok 2014 byl nakonec schválen, což znamená konkrétně 215 milionů eur navíc pro eh, rozpočtovou, po rozvojovou pomoc a rozpočet na rok 2015 předvídá prakticky stejný eh, objem finančních prostředků jako loni na rozvojovou pomoc a humanitární pomoc, eh, takže problémy, ke kterým došlo loňském roce by se již neměly opakovat. E, předsednictví Rady e, také podporuje a vyzývá členské státy, aby byly i nadále aktivní a podporovali humanitární pomoc, aby e, se prostě zvýšila v rámci toho, co je možné v období finančních a ekonomických eh, problémů. Je tady vedena širší eh, rozprava o rozvoji finanční eh, pomoci. My se samozřejmě připravujeme na červencový summit o financování rozvoje. A toto je jeden z hlavních E, cílů našeho předsednictví připravit se na tento globální summit o financování rozvojové pomoci a budeme mít také neformální radu pro rozvoj již v březnu, abychom vedli politickou rozpravu, jak e, dosáhnout cíle 7 a jak se domluvit uvnitř Evropské unie na stanovisku ještě před červencovou konferencí. A když hovoříme o té dobrovolnické pomoci, jak jsem se zmínila ve svém úvodním slově, a vy se ptáte na zapojení Lotyšska, tak e, my e, se zabýváme myšlenkou e, zaslání těchto týmů dobrovolníků. Bude to diskutováno a budeme studovat možnosti. Samozřejmě je tady E, řada lidí, kteří již opakovaně e, vyjádřili připravenost e, být do toho zapojeni. To je asi všechno. Uh, uh, oh, ano, AKT, omlouvám se. Ohledně humanitární pomoci. My samozřejmě nezapomeneme na země AKT a budeme podporovat členské státy, které hostí e, příští jednání AKT, příští summit. A teď diskutujeme, kdo bude předsednictví zastupovat na nadcházejícím e, setkání. A není to ještě rozhodnuto ale je velmi pravděpodobné, že to bude ministr zahraničních věcí Lotyšska, který se toho zúčastní. Uh, so, uh, and then we come to... A teď se dostáváme uh, k pana Koraovi a uh, k jeho dotazům a připomínkám. Nejprve bych se ráda ještě vrátila k tomu, co jsem řekla v úvodním slově uh, k tomu, že jsem velice ráda, že spolupracuji s parlamentem, činím tak s velkou radostí. Má e, předchozí zkušenost e, byla vlastně z lotyšského parlamentu e, a byla jsem velmi zapojena do parlamentního života. Musím říct, že to bude pro mě opravdové potěšení v těch nadcházejících měsících se s vámi často setkávat a diskutovat vaší otázce ohledně financování rozvoje, vlastně to sousedí také s otázkou pana Neusera ohledně rozpočtu a já už jsem se zmínila, že se pokusíme eh, odvést eh, tu nutnou eh, důležitou práci, abychom se připravili na červencovou konferenci a budeme se také zabývat otázkou efektivity těch rozvojových projektů. To je jedna z našich prioritních oblastí. A e, potom e, ten humanitární summit, to jsem také zmínila v úvodním slově, e, jistě také zaznamenávám připomínky k nedostatkům a slabým místům té humanitární pomoci a v roce 2016 humanitární summit představuje úžasnou příležitost, jak dohloubky tyto věci analyzovat. Doufejme, že to bude inkluzivní záležitost, kde budou jak dárcovské země, tak eh, ty realizační eh, partneři, nevládní organizace a Eh, samozřejmě práce postupuje i v radě. My jsme zahájili eh, diskuze o těch hlavních čtyřech týmech a budeme eh, pokračovat po té, co bylo s touto prací započato v roce 2014 a budeme vést celou sérii konzultačních schůzek. Jsou tady ještě čtyři další řečníci. Oh, Nebo pět dokonce. Pouze abychom měli představu o čase tyto. as well. Um, so five speakers. Takže celkem pět řečníků, pět tazatelů. Ano, pana Zelu mám. Takže Maria Hojbuk je další. Děkuji mnohokrát, také děkuji mnohokrát eh, paní tajemnici za její vysvětlení. Mám dvě otázky. Pokud hovoříme o tomto permanentním podfinancování, tady si myslíme, že se mně velice líbil ten váš podnět, abychom spojili humanitární pomoc s rozvojovou pomocí. Vy jste hovořila o společné analýze a potom toho, jak budou tedy vypadat ty požadavky, jak vypadají ty potřeby. Existuje už nějaký plán, jak toto chcete prakticky přímo na místě realizovat? Eh, například se to týká eboli, až se tedy nějak zvládne ta krize, co pak bude nutné jako pomoc té následné fázi, například zainvestovat do zdravotnických systémů, takže jak to má vypadat v praxi. A pak ještě další otázka, ta se týká toho pomocného z těch zborů, těch pomocných dobrovolníků, jak to vypadá také z finanční a organizační otázky a opět v ohledu například eh, na ebolu, to velké manko tam bylo to, že ta pomoc tam, kde byla potřeba, nepřišla dostatečně rychle. Děkuji. Děkuji, Pavel Vajnen. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych rád slyšel více informací o humanitárních potřeb eh, vyvolaných humanitární krizí na Ukrajině. Domnívám se, nebo předpokládám, že nejobtížnější situace je v oblasti Donbasu. A pak samozřejmě je celá řada vnitřně přesídlených osob v jiných částech Ukrajiny a e, stovky tisíců uprchlíků e, je v Rusku. E, jaká je tedy situace v těchto nebo mezi různými skupinami trpících lidí a jakým způsobem jsou zdroje z Evropské unie přímo směrovány, aby se dostali do rukou těch potřebných. Děkuji. Anna Záborská. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Já vás, eh, paní tajemnice, velice srdečně vítám zde na našem výboru. Ráda bych si podtrhla tu třetí prioritu, či respektive to třetí téma, o kterém jste hovořila, jako o tématu, které je důležité pro vaše předsednictví. Jedná se o spojení mezi humanitární pomocí a pomocí rozvojovou o jejich propojení. A já si myslím, že tyto oba dva aspekty skutečně velice úzce spolu souvisí a jsou to důležitá témata. Obě dvě a je správné, že je nechcete od sebe oddělovat. V rozvojových zemích žijí 4,2 miliardy lidí. 2 miliardy lidí trpí tuberkulózou. 600 milionů osob jak bylo řečeno, je nakaženo AIDS a 10 milionů osob ročně umírá v důsledku hladu. Pokud se podíváme na to čísla, na tyto statistiky, tak eh, z nich vyplývá, že k humanitárním katastrofám nevedou pouze přírodní katastrofy, ale příčinou je také chudoba a nemoci. Chudoba i nemoci mohou také vést k humanitárním krizím. A proto jistě například je to i ebola. Je tady nebezpečí nákazy a postižená je celá řada zemí. Obyvatele těchto zemí Žijí ve stálém stresu, neví, jak živit své děti. Často jsou až apatičtí a to proto, že ta krize trvá již dlouhou dobu, oni nevidí vůbec žádné řešení. A proto, pokud dovolíte, bych vám ráda položila otázku. Budete během vašeho předsednictví hovořit také o rozvíjení zdravotních systémů? Budete hovořit například o školení zdravotních sester a vzdělávání lékařů? Já vím, toto je něco, co musí probíhat neustále, ale je třeba to tematizovat během každého předsednictví a snažit se o to, aby do těchto oblastí plynuly peněžní prostředky, abychom zlepšili stav zdravotních systémů. V opačném případě nikdy nebudeme moci opustit tento bludný kruh, který máme v těchto zemích již po celá desetiletí. Děkuji mnohokrát. Myslím, že si vyslechneme nadcházející dvě otázky nyní a pak odpovíme. Takže pan Zela má slovo. Děkuji mnohokrát paní eh, předsednikyně, paní eh, ministrině, děkuji vám mnohokrát za váš projev a přeji vám mnoho úspěchů. Mnoho úspěchů vašemu předsednictví v tomto půlroce, který bude plný víze, Vy jste správně zmínila Evropský rok pro rozvoj, který máme nyní v roce 2015 a byl zahájen v Rize. Tento Evropský rok pro rozvoj ovšem nemá být pouze podnětem pro některé evropské instituce, aby se zabývaly rozvojovou politikou, ale a bylo to na, tom, na té zahajovací akci jasně řečeno, rozvojová politika by měla zasahovat do širokých oblastí politického a společenského života v Evropě. Jde tady o, vlastně o tu multiúro, víceúrovňovou zprávu, o které tak často hovoříme, tak aby do této věci byly zapojeny i národní parlamenty a orgány regionální a lokální zprávy. Ovšem, z mé zkušenosti vyplývá, my samozřejmě víme, již teprve rok jsme věděli, že rok 2015 bude rokem pro rozvoj na mé zkušenosti ovšem skutečně vyplývá, že to téma je příliš málo známé. Co můžete učinit proto, aby i vaši kolegové na radě se více snažili o popularizaci tohoto našeho cíle pro rok 2015, tak aby mm, skutečně se to rozšířilo do široké oblasti politického života v Evropě. A druhá otázka. Tento rok eh, probíhají vyjednávání o dohodě TTIP, o tom transatlantickém obchodním investičním partnerství. Tyto dohody mají být letos ještě urychleny, ale já tady vidím celou řadu obav eh, různých subjektů a také řadu obav našich partnerských z rozvojových zemí, že oni jak si budou vypadnou, vypadnou ze zřetele z oblasti našeho zájmu. A tady se vás tam můžete nějakým způsobem ujistit, eh, ještě tady nevíme, za to, dopa- že, za to tak bude, skutečně tedy se tedy vytvoří ten nový obchodní prostor, ale pokud ano, tak to pravděpodobně povede k tomu, že oni budou jakýmsi způsobem vyloučeni nebo budou mít stížený přístup. A já zatím eh, tedy slýchám od vlád rozvojových zemí, že si přeji, aby eh, rozvojová politika se uplatňovala komplexně, Chtějí mít přístup na trhy i na evropský trh a šance na trhu i na evropském. Já to řeknu brutálně, rozvojová politika by se neměla eh, omezit pouze na to, že přebytky eh, eh, amerických zemědělců z USA posíláme do chudých zemí a ještě si za to necháváme platit. A myslím si, že za pět let budeme schopni dohodu z Kotonu buď novu podepsat, nebo alespoň nahradit. To si myslím je další téma, které se nám rýsuje, kterým se budeme muset zabývat a to také v rámci našeho volebního období. Eh, tady je celá řada velkých úkolů. Já vím, že Lotyšsko je malou zemí. Vaše administrativní síly jsou ve srovnání s většími zeměmi omezené, ale myslím si, že vy máte intelektuální, eh, politickou i morální kompetentnost eh, v tom smyslu, že jste schopni tedy působit i na další členské státy v radě, aby se těmito tématy zabývali. Děkuji. Děkuji a závěrem pan von Zulika. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za prezentaci. Paní státní tajemnice Lotyšska. Já bych se rád dozvěděl více o strategickém přístupu lotyšského předsednictví k humanitární pomoci. Protože mi nebylo zcela jasné, co budou hlavní oblasti eh, na nejvyšších příčkách seznamu priorit lotyšského předsednictví v oblasti eh, humanitární pomoci, eh, zejména na pozadí nedostatku zdrojů na humanitární pomoc v příštím období. Kdybyste mohla více zdůraznit ty hlavní priority lotyšského předsednictví v oblasti humanitární pomoci. Děkuji. Děkuji. Paní státní tajemnice, máte eh, před sebou spoustu otázek. Prosím, máte slovo. It's fine. There were a lot of questions there, so we have to. Bylo položeno mnoho otázek, takže musíme zajistit to správné pořadí odpovědí. Byla to jako první paní Hojbik a další. Paní Hojbik položila otázku po komplexním přístupu. Já bych chtěla zdůraznit, že předsednictví bude dále podporovat implementaci komplexního přístupu řešení eh, externích krizí. Budeme sledovat také implementaci akčního eh, plánu, který byl vyvinut, vypracován ještě hm, v prvním eh, kvartálu. ...2014 je zapotřebí mít eh, jasné propojení mezi humanitární a ostatními vnějšími politikami ve vztahu k situaci v daném terénu. Dobrovolníci, humanitární dobrovolníci Evropské unie budeme dále podporovat poskytování humanitární pomoci prostřednictvím stávajících kanálů, ale je nutno zlepšit koordinaci. Spolupráce mezi humanitárními a rozvojovými otázkami je velmi důležitá. Budeme to podporovat a rozvíjet, například v rámci toho komplexního přístupu. A dále padla ještě další otázka ke kooperaci mezi humanitární a rozvojovou politikou. My budeme s oběma příslušnými komisaři o těchto tématech eh, jednat a souhlasíme že je nutno mít dobrou kooperaci mezi humanitární a rozvojovou osou. Je nutno reagovat nejenom na krátkodobé krizové situace, ale i na dlouhodobá, dlouhodobé jevy. To platí i například na situa- o situaci s ebolou. Takže bojujeme proti těm okamžitým eh, eh, krizím nebo krizím, které eh, prostě propuknou rychle, ale je nutno se také zaměřit dlouhodobě na systémy zdravotnictví, systémy odpadního hospodářství v dané zemi. Takže je nutno okamžitě vyvíjet také dlouhodobé plány pomoci eh, příslušným zemím. Eh, eh, Když se vrátíme pak k otázce pana Varjenená, promiňte, za mou výslovnost ohledně situace na Ukrajině a ohledně potřeb Ukrajinců. Samozřejmě musíme mít na vědomí, že tam je již zima a lidé potřebují nejenom zdravotní péči a okamžitou humanitární pomoc, ale situace ročního období, tedy eh, tamní zimy, vytváří dodatečné problémy. A jak jsem již zmínila, jak lotyšská vláda, která již poskytla speciální pomoc Ukrajincům, tak eh, budeme i vybízet eh, naše členské státy, aby poskytovali náležitou pomoc a aby a budeme koordinovat tyto iniciativy, což je velmi důležité. Problém ale spočívá též v těch oblasti, oblastech, které nejsou pod kontrolou ukrajinské vlády. Například eh, vzhledem k tomu, že nedochází k výplatě důchodů v oblastech nekontrolovaných ukrajinskou vládou, je situace velmi eh, problematická. Lidé jsou tam takřka bez eh, jakýchkoliv příjmů. Musíme tu situaci tedy naléhavě řešit. Víme také, že Rada ministrů zahraničních věcí v pondělí řešila možné, možná řešení a postupy eh, a musíme tedy nalézt řešení pro Ukrajinu jako takovou a současně pomáhat humanitární pomoci přijmou lidem. A také situace uprchlíků eh, eh, zatím není zcela jasná a ani snadná a vidíme, že do Ukrajiny plyne eh, různá pomoc, někdy je to nepřehledné, situace je komplikované, ale pro Evropskou unii je naprostou prioritou pomoci Ehm, při řešení konfliktu Ukrajina-Rusko, ale také ehm, musíme podporovat reformy eh, na Ukrajině a zejména také musíme poskytovat humanitární pomoc východní části země. Paní Záborská. se ptala opět na ebolu. Myslím, že jsem na to už odpověděla předtím, že tedy se shodujeme v tom, že e, musíme naléhavě posilovat systémy zdravotnictví v západní Africe i jinde. To bude e, i hlavní téma bruselské konferenci 3. března. To znamená, i rozvoj se musí e, dostat do té země a zejména rozvoj e, systému zdravotnictví. Pokud jde o rok e, pro rozvoj, Evropský rok pro rozvoj, to byla další otázka. Měli jsme také příležitost o tom diskutovat na posledním plenárním zasedání e, i spolu s paní vysokou představitelkou místopředsedkyní Mogherini Paní předsedkyně již zmínila, že jsme v Rize vyhlásili eh, Evropský rok pro rozvoj a jeho hlavním eh, cílem bude zvyšovat povědomí našich občanů o problematice rozvoje. Takže cílem je zapojit společnost, eh, nevládní organizace, místní vlády, šířit informace, a skutečně zvyšovat eh, povědomí, jak jste to sama správně uvedla. Určitě letošním roce, jak v Lotyšsku, tak i na úrovni Evropské unie a eh, úrovni členských států mm, chceme vybízet k přípravě akčních plánů a plánů komunikačních eh, a několik členských států se připravuje na zahájení specifických rozvojových plánů eh, letos. Eh, chci ještě zdůraznit, že tato myšlenka vzešla z eh, sektoru nevládních organizací a jsem skutečně hrdá na lotyšské nevládní organizace. Oni jsou také členem lotyšské delegace eh, v hospodářském a sociálním výboru. A doufám, že eh, s pomocí nevládních organizací, které eh, jsou přímo zapojeny do rozvojové politiky, i širší veřejnost získá více informací a povědomí a bude sama aktivnější v těchto velmi důležitých tématech. Také jste se ptala na obchod, což je velmi komplikované téma. Myslím, že dnes a zde bych nechtěla zacházet do eh, těchto odborných politických témat. Dnes odpoledne eh, navštívím eh, výbor INTA a tam budeme také diskutovat o těchto věcech. Samozřejmě obchod je velmi důležitý pro Evropskou unii a pro rozvojové země. Eh, obchod posiluje růst a ekonomický a zaměstnanost a tvorbu pracovních míst v zemích. Takže musíme zajistit, abychom přijímali odpovídající obchodní pravidla. Můžeme již nyní eh, čerpat z výhod férové hospodářské soutěže a mm, snažit se napomáhat rozvoji eh, rozvojových zemí. Um, takže poslední otázky, ty jsou od pana priorities of uh, Latvian presidency. Od uh, pana poslance Suliče a myslím, že nej, nejkomplikovanějším úkolem v Unii je správně vyslovat jména. Pan Funzilika. Dobře, děkuji za tu pomoc. Takže jaké jsou to priority, které se vytýčilo lotyšské předsednictví? Samozřejmě e, reakce e, na krize, jsou to krize zásadní a my opravdu musíme být dobře koordinováni, být účinní a efektivní, aby nedocházelo k nějakým trhlinám v reakcích Unie na tyto události. To je priorita. Respektovat také humanitární principy, to je další prioritou. Musíme pomoci lidem, aby se Eh, mohli vyrovnat s důsledky eh, těch různých krizí a je samozřejmě zapotřebí co nejlépe věci koordinovat. Takže toto jsou ty čtyři oblasti, které jsem již zmínila v úvodním slově. A jak víme, musíme se soustředit eh, buď na obojí, na reakci na okamžitou reakci na krize a zároveň také na dlouhodobější cíle, rozvinout naši schopnost eh, eh, při zachování našich principů i do budoucna zemím pomáhat v rozvoji. Děkuji. Byla ta řada dotazů a poskytla jste nám některé velice vypovídající odpovědi. Eh, je před námi hodně práce, je tady hodně procesů eh, zahájených a postupujících i na úrovni OSN. Vaše předsednictví si toto vytýčilo je za jednu ze svých priorit. Chci připomenout členům výborům, že ve 15 hodin s námi bude eh, místo předseda Evropské investiční banky což bude následovat po dnešním dopolední z OECD, pak jsou ještě další témata a potom e, v 17.30 začne elektronické hlasování. E, buďte prosím přítomni. E, končíme dnes trošičku dříve a v soukromém salonku číslo 2 se koná oběd pro koordinátory. S ostatními se uvidíme v 15 hodin.